Dobrý den. Vítejte na naší dnešní schůzi. Usaďte se, prosím. A dovolte mi, abych mezi námi přivítal dva ministry, kteří mají na starosti švédské předsednictví. Jak víte, eh, bude se dotýkat eh, bodu 27, tedy přípravy stokonskou programu v obsahu svobody, bezpečnosti a práva. Je to velmi ambiciozní stokholmský program, který navazuje na předchozí tamperský a hákský program v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. A my tedy netrpělivě Čekáme na vystoupení prvního ministra Magnuse Krinera, který má na starosti vnitro a spravedlnost a potom je to paní Mina Jungrenová, která má na starosti asilovou politiku a migraci. Takže prosím, pane Granere. Já vám děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru Libe. Nejprve, vám by, nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě pozvali na vaše zasedání, abych vám mohl eh, popsat přípravu stokholmského programu Přijetí tohoto pětiletého stokonského programu bude navazovat na ukončení předchozího hákského programu. A je to jeden z našich nejdůležitějších úkolů. My se těšíme na velmi intenzivní jednání během podzimu. Já se svou kolegyní Minou Jungrenovou jsme už navázali celou řadu kontaktů se členskými státy, s jejich zástupci eh, navštívili Stockholm a tyto bilaterální rozhovory byly pro nás velmi užitečné, protože nám eh, poskytli dobrý přehled o stanoviscích jednotlivých členských států. Výsledkem těchto bilaterálních rozhovorů je podle mě základní dohoda o tom, jak by základní rysy té budoucí spolupráce měly vypadat. A nyní je naším úkolem tedy švédského předsednictví zohlednit všechny připomínky, které jsme slyšeli od našich partnerů a snažit se je začlenit do návrhu programu a poté ho předložit a zajistit jeho schválení. A to všechno mělo proběhnout během podzimu. Na konci října švédské předsednictví předloží první předběžný návrh textu a potom znovu eh, navážeme velmi intenzivní jednání tak, aby na summitu v prosinci tento program mohl být formálně přijat. Celý tento proces bude samozřejmě doprovázet i Evropský parlament, ten bude velmi důležitým hráčem a švédské předsednictví se již setkalo s zástupci výboru Evropského parlamentu a to několikrát a těšíme se na to, že tato dobrá spolupráce bude pokračovat i v budoucnosti. Velmi nás zajímají názory parlamentu a také priority týkající se tohoto programu a Rádi si počkáme také na vaše usnesení, které byste měli přijmout v prosinci. Cílem švédského předsednictví je přijmout dlouhodobý, vyvážený ambiciozní program. Říkáme ambiciozní a to proto, že chceme, aby tento program odrážel vyšší důležitost eh, evropské spolupráce v oblasti svobody, bezpečnosti a práva budoucích několika letech. Hovoříme také o tom, že by to měl být dlouhodobý program a to proto, že by měl sloužit jako základ pro velmi efektivní a dlouhodobou spolupráci a to nad rámec těch pěti let, tedy trvání mm, tohoto programu. A Měli bychom také najít správnou vyváženost mezi eh, na jedné straně represivní složkou tohoto programu a na druhé straně tou stranou, která by měla chránit eh, občanská základní práva občanů. A pohled občanů by nás měl eh, řídit při implementaci tohoto programu. Jde o to, aby tento program byl akceptován evropskými občany a aby jim přinášel přidanou hodnotu v každodenním životě, protože to evropští občané a také eh, zástupci členských států neustále zdůrazňují ve všech těch bilaterálních rozhovorech, které jsme vedli. Důraz na občanskou perspektivu a důraz na boj s organizovaným zločinem, to jsou všechno věci, které by měly tvořit základ naší spolupráce. Všichni od nás čekají, že se budeme zazazovat o potírání přeshraničního, přeshraniční zločinnosti. A na druhou stranu zajišťování naší bezpečnosti by nemělo být na úkor našich základních práv a ochrany soukromí. A vyváženost všech těchto opatření je přitom klíčová. Co se týče boje proti přeshraniční zločinnosti a zajišťování bezpečnosti, tady se potýká s mnohými výzvami, je to obchod s drogami, obchod s lidmi, terorismus, to všechno jsou trvalé eh, jevy, které nás provázejí. Ale dále se to dotýká také zločinu, zločinnosti páchané na internetu a tak dále. Jedno se sdělení komise se zmiňuje o těchto různých typech zločinnosti, které by měly být našimi prioritami při ověřování účinnosti zvolených metod. Eh, zejména se to týká tedy obchodu s lidmi, terorismu, sexuálně vykořišťování dětí, obchodu s drogami, internetové zločinnosti, padělání eh, zboží a korupce. Všechno to jsou trestné činy, které se vyžadují při svém potírání spolupráce na evropské úrovni. A je důležité, aby v těchto prioritních oblastech panovala shoda mezi členskými státy. Organizovaný zločin v Evropě nedbá na hranice mezi státy a proto nemůžeme dovolit, aby národní hranice nebo to, že úřady v našich zemích působí odděleně, eh, představovalo překážku potírání této zločinnosti. Viděl posledních letech jsme byli svědky nárůstu přeshraniční spolupráce, ale v tomto úsilí musíme pokračovat velmi intenzivně tak, abychom eh, zajistili eh, společná řešení eh, při společných problémů. Musíme mít také lepší policejní spolupráci mezi členskými státy, včetně efektivních systémů výměny informací a příkladů osvědčených postupů. To by měl být základ pro náš společný boj proti těmto jevům. Ještě k operativní spolupráci. Během bilaterálních rozhovorů nám eh, celá řada delegací nabídla podporu pro silnější roli Europolu. Mnozí se dívají na Europol jako na prostředek, který by měl usnadnit eh, zesílenou spolupráci policejních složek. Europol by měl sloužit jako základ této policejní spolupráce na evropské úrovni, ale také by měl posloužit eh, v globálním kontextu. A zítra švédské předsednictví pořádá mimořádné zasedání na ministerské úrovni v Hágu, kde by se měl diskutovat o roli Hágu a jeho potenciálu Europolu. A samozřejmě členové vašeho výboru jsou na tom zasedání Vítáně. Efektivní přeshraniční spolupráce je nejlepší způsob, jak potírat zločinnost. A tady je potřeba zlepšit výměnu informací. Národní policejní složky musí samozřejmě fungovat v oblasti eh, práva eh, tím, že eh, výměna informací bude co nejefektivnější, ale přitom je potřeba zajistit, aby výměna informací splňovala kritéria ochrany dat. Tyto údaje musí být sbírány s jasně vymezeným účelem a neměly být skladovány po dobu další, než je nezbytně nutná. Také je potřeba eh, dodržovat ochranu soukromí jednotlivců. Není to nic nemožného, je to naprostou nezbytností. Během bilaterálních rozhovorů také řada členských států poukazovala na důležitost vzájemné důvěry při využívání těchto administrativních systémů. A já jsem si jist, že určitě dosáhneme dohody o aplikaci těchto nástrojů v naší spolupráci. Jde o mezi o důvěru mezi státy, ale také o to, jak naše občané důvěřují opatřením, která přijímáme. Úřady členských států by měli eh, mít možnost se spolehnout na ostatní a využívat a stavět na rozhodnutích jiných. A právě toto budování důvěry se bude vyžadovat další eh, školení a vzdělávání. A přeto, je to může na pomoci eh, společnému porozumění. Měl by to být jakýsi program Erasmus pro naše soudce, státní zástupce a policisty. A pravděpodobně nejvýznamnějším opatřením na zvýšení důvěry je záruka, kterou můžeme poskytnout našim občanům na místní úrovni. Myslím, že tady jde zejména o dodržování procesních práv v trestním řízení, bez ohledu na to, jestli se to týká eh, oběti trestného činu nebo pachatele. A měli bychom se tedy dohodnout na minimálních procesních právech, která budou chránit jednotlivce na straně jedna, ale také zajistí právní jistotu. A my doufáme, že členské státy se dohodnou na harmonogramu přijímání těchto minimálních procesních práv. A tady mám na mysli konkrétní eh, nástroj orientovaný na výsledky, který by vedl k zaručení práv jednotlivců. A prvním krokem k tomu bude společný nástroj pro eh, týkající se práva na tlumočení a překladu při trestním řízení. Víme, že musíme chránit práva jednak těch, kteří byli obžalováni z trestných činů, ale musíme také správně dohlédnout na dodržování práv kteří, těch, kteří jsou obětmi trestných činů. V Evropské unii máme teď vysokou míru mobility, což znamená, že lidé jsou ve zvýšené míře obětmi trestných činů, páchných pachateli z jiných členských států. A je potřeba vytvořit um, systém, který umožní jejich informování v tom jazyce, jakém rozumí. Takže oběti trestných činů by měly mít nárok na ochranu a to před, během i po e, soudním řízení. A mně je jasné, že to je oblast, na kterou Evropský parlament konzistentně upozorňuje, takže vím, že budu moci počítat s vaší podporou, s vaší konstruktivní spoluprácí při eh, posilování těchto práv v Evropě. Tolik tedy z mé strany eh, několik nejdůležitějších oblastí, na které se budeme zaměřovat při přijímání sokolského programu. A na závěr mi ještě dovolte, abych zdůraznil, svou důvěru nebo naději ve velmi úzkou spolupráci eh, švédského předsednictví s Evropským parlamentem a konkrétně s vaším výborem. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše připomínky a na to, že budu moci zodpovědět vaše otázky, ale ještě předtím bych chtěl předat slovo své kolegyni, státní tajemnici Mině Ljungrenové, která má na starosti azylovou politiku a migraci. Thank you, Mr. Graner. Mrs. Ljungren. Děkujeme, pane Grenere, a dáme slovo paní Lundgrenové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, vážení členové výboru Libe, jsem nesmírně potěšená, že zde mohu zastupovat švédské předsednictví a že mohu prezentovat naši práci v oblasti stokholmského programu. Asi před měsícem Beatrice Marxe a Tobias Milgram vystoupili ve vašem výboru rovněž a zdůraznili důležitost úzké spolupráce mezi Evropským parlamentem a předsednictvím v této oblasti. Oblasti, které my všichni věnujeme velikou pozornost a ukládáme velikou důležitost. Naše setkání jakýmsi pokračováním tohoto prvního setkání, jak už se o tom zmínil pan ministr Bilstrom, Naši občané mají obrovský zájem na této oblasti a to hraje rovněž důležitou roli. My jsme debatovali ve Švédsku o stokholském programu jednak prostřednictvím klasických médií, ale rovněž prostřednictvím blogů, politických skupin, různých dobrovolných spolků, organizací, dobrovolníků a podobně. A byli jsme nesmírně rádi, že vidíme široké zapojení široké veřejnosti No této problematiky, protože tento program by měl přinést užitek i pro jiné oblasti. Budu hovořit především o aspektech migrační a asilové politiky v této oblasti a rovněž o výzové politice a volném pohybu osob. Jak už jsme se o tom zmínili, jednou z hlavních, jedním z hlavních úkolů v této oblasti našeho předsednictví je strategický program pro oblast prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tento program bude představovat takový nejdůležitější dokument, základ naší práce v následujícím období. Snažíme se o to, aby tato práce vedla ke konkrétnímu programu, programu, který by poté vedl k bezpečnější, otevřenější Evropě, ve které budou respektována práva jednotlivce. V oblasti asilové politiky a migrace došlo k rozsáhlému pokroku, rozvoji. Nezačínáme na zelené louce, máme zde rozhodnutí o společné legislativě v této oblasti, máme zde první kroky, první kroky, které by vedly ke společné politice v oblasti přistěhovalectví a společného asilového systému. Většina opatření, o kterých jsme se zmínili v hákském programu, už byla realizována nebo přinejmenším jsou, nachází se v procesu realizace a to si myslím, že je záležitost, se kterou můžeme být všichni spokojeni. Evropský parlament hraje čím dál tím důležitější a větší roli v tomto procesu a to už od roku 2004. Evropská rada přijala Evropský pakt pro oblast asilové politiky a migrace v loňském roce. Na základě tohoto paktu se členské státy zavázaly ke spravedlivému, účinnému a koordinovanému přístupu a politice k výzvám, které plynou z migrace. Přijetí tohoto paktu představuje nový politický podnět pro celou tuto oblast. Ráda bych připomněla, skutečnost, že pakt není pouze jakýmsi paktem sám o sobě, je to součást určité, určitého základu, celého programu, o kterém hovořím. Rovněž Paralelním způsobem v tomto období komise vedla rozsáhlá konzultační řízení, do, který, do kterého se zapojili parlamenty, občané, různé nevládní organizace a mnoho zúčastněných stran se mohlo vyjádřit k plánům ohledně této budoucí politiky. Myslím si, že nastal čas, abychom pokračovali, postupovali v této práci mm, směrem k vypracování stokholského programu. Ve světle této práce a tohoto úsilí bych ráda zmínila i sdělení komise z června letošního roku, které představuje jeden ze základních příspěvků pro tuto oblast na mm, červencovém neformálním setkání rady. Mm, to bylo všechno projednáno, prodiskutováno a podobně jako můj kolega. Mám pocit, že členské státy dospěly k určité obecné dohodě ohledně tohoto sdělení. Pokud je o toto sdělení Evropské komise, nesmíme zapomínat na to, a o tomto bodu se zmínilo i ministerské setkání v Stockholmu, víme, že Zatímco dobře řízená migrace může znamenat něco pozitivního pro všechny zúčastněné strany, to znamená pro členské státy a samozřejmě i pro Evropskou unii jakožto celé. to víme. Ovšem to stejné platí i pro země původu a pro mm, jednotlivé migranty. Pokud chceme dostat cílům Lisabonské strategie, mm, to znamená, aby se EU stala opravdu dynamickou, konkurenceschopnou ekonomikou, je pravděpodobné, že budeme muset, že se budeme muset otevřít, že budeme pravděpodobně eh, muset být ochotní přijímat eh, eh, migrující pracovníky nejenom s ohledem na demografické výzvy, kterým čelí Evropská unie v současné době, či Evropa v současné době když eh, v současné době došlo k eh, hospodářské krizi. Nesmíme zapomínat, že tento program pokrývá pětileté období a že hospodářská situace se v tomto horizontu změní. Právě z toho důvodu musíme už ve stávajícím okamžiku navrhovat reformy. Reformy, jenž budou potřebné pro to, aby Evropská unie byla schopna přilákat kvalifikované pracovníky. Jakmile dojde k ekonomickému opět růstu, tak bude muset eh, uspokojit nové, novou poptávku a členské státy musí zajistit to, aby tento program odpověděl na otázku, jakým způsobem budeme rozvíjet společnou politiku v této oblasti a jak maximalizovat pozitivní dopad eh, migrace s ohledem na sociální, ekonomický dopad, rozvoj, a to nejenom v Evropské unii, ale i ve třetích zemích. budou to právě členské státy. Členské státy, které budou určovat eh, počet eh, přijímajících migrujících pracovníků a jejich vstup na náš pracovní trh. Došlo k dohodě. Členské státy jsou si vědomi toho, že budou muset koordinovat svůj postup proti ilegální migraci. Musíme mít efektivní politiku repatriace, to je základ naší práce a představuje to nezbytný doplněk toho, aby tato migrační politika byla důvěryhodnou politikou. Frontex, agentura, mm, bude hrát nesmírně důležitou roli na tomto poli bez pochyby a členské státy si přejí, aby došlo k posílení role agentury Frontex. Ovšem posílení této agentury představuje pouze jednu část celého spektra celého spektra opatření. Potřebujeme rovněž lepší spolupráci, koordinaci mezi zeměmi původu, transitními zeměmi, našemi státy. To je nesmírně důležité. Musíme rozvíjet spolupráci, rozvojovou spolupráci, která by měla zajistit stabilitu, bezpečnost, udržitelnost v našem boji proti nelegální imigraci rovněž musíme dosáhnout určitého rovnovážného stavu, tak aby bezpečnostní opatření nebyla přijímána na úkor legální migrace nebo sníženého přístupu k asilovému řízení. Je zde rovněž riziko toho, že budou přicházet děti bez doprovodu. Stokholmský program by měl zajistit určitá opatření, která by umožnila Evropské unii lépe kontrolovat nelegální migraci, ale zároveň, aby nám umožnila udržet určitou rovnováhu v této situaci. Členské státy se rovněž zmínily o zásadě solidarity sdíleného sdílení břemene, sdílené zodpovědnosti. Vidíme té migrační tlaky, který musí Evropská unie čelit a to je výzva pro nás, pro všechny, pro všechny státy a právě proto potřebujeme komplexní přístup, který by byl udržitelný z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Potřebujeme opatření, konkrétní opatření v různých oblastech. Musíme uvažovat um, holistickým způsobem o migraci, musíme připravovat návrhy ohledně politiky readmise, tak aby se tato politika stala účinnější. V současné době Rada projednává možnost pilotního projektu, který bychom chtěli realizovat na Maltě. Snažíme se mm, o to, aby došlo mm, u těch občanů, kterým jsme nabídli pomoc a ochranu, aby došlo k jejich rozdělení mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie a výsledky tohoto projektu využijeme ve stokholském projektu, ve stokholském programu. Hlavním cílem je lepší mm, solidarita mezi těmito zeměmi, třetími zeměmi a hlavně zeměmi Evropské unie, které jsou nejpostiženější migračními toky, země, které na svých bedrech jsou mnohem eh, větší zátěž eh, v oblasti azylového systému. Snažíme se o společný evropský asilový systém a jedním z výchozích opatření by mělo být to, že jednotlivci, kteří žádají o azyl, že musíme s těmito osobami zacházet rovným způsobem v rámci celého procesu bez ohledu na to, do kterého členského státu eh, který členský stát se zabývá jejich otázkou. V rámci stokholského, stokholského systému hovoříme o tom, že musíme posílit, zefektivní tento asilový systém, že musíme zlepšit jeho účinnost, že potřebujeme lepší koordinaci celého rozhodovacího procesu Zároveň by to měla být praktická, dobře fungující, efektivní spolupráce, která by měla být jedním ze základů eh, v dosažení tohoto cíle. Dalším aspektem společného asilového systému je rovněž eh, vnější dimenze. A zde mám na mysli především eh, především umistování žadatelů o asil nebo uprchlíků jsou zde, je zde mnoho osob, eh, kteří bohužel se nejsou schopni dostat do Evropské unie a kteří žádají o azyl, kteří jsou ve svízelné situaci a končí v různých uprchlických táborech, nemají žádnou jistotu ohledně eh, své budoucnosti. Členské státy a UHNCR by mohly společným krokem ehm, reagovat na tuto problematiku. Měli by se společně zapojit do tohoto programu umístování těchto uprchlíků. Navrhli jsme nedávno společný evropský program pro tuto oblast ehm, a mnoho členských států by chtělo, aby se to odrazilo i ve stokholském programu. Švédské předsednictví doufá, že v tomto období zvýšíme spolupráci, zintenzivníme spolupráci s Evropským parlamentem této oblasti, tak abychom mohli tento program pro uprchlíky eh, etablovat co možná nejdříve. Vážení poslanci, poslankyně, státní tajemník Graner už se o tom zmínil. V září jsme měli možnost setkat se se zástupci členských států ve Stockholmu a prodiskutovat eh, tento program na těchto schůzkách členské státy samozřejmě rozšířily různé argumenty, které už byly předloženy jejich ministry v červenci a zároveň zdůraznili důležitost konstruktivního, konstruktivního hodnocení legislativy, mechanismů, evropských programů, tak abychom zlepšili realizaci těchto programů a abychom měli lepší přehled o skutečných eh, potřebách eh, v oblasti nových návrhů. Měli bychom se podívat eh, i do minulosti, tak abychom mohli postupovat dále do budoucna. Mnoho členských států zdůraznilo důležitost praktické spolupráce v budování kapacit na úrovni celé Evropské unie. Je nesmírně důležité dosáhnout Eh, nebo vytvořit podpůrný úřad eh, Evropské unie pro azyl. To je velice důležité. Další členské státy zdůraznily potřebu integrace právních eh, a otázek a otázek a vnitřních záležitostí i do našich vnějších vztahů, do našich zahraničních vztahů. V průběhu neformálního ministerského setkání ve Stokholmu a různých bilaterálních jednáních jsme získali tyto argumenty, připomínky, které chceme zohlednit eh, při přípravě stokholmského programu, tak abychom reagovali na potřeby a abychom měli program, který bude ambiciózní, konkrétní, který bude obsahovat jasné priority. To je naším cílem. Snažíme se o otevřený, transparentní proces, který by zahrnoval všechny členské státy, všechny instituce a všechny klíčové zúčastněné strany. jsme si vědomí toho, že je to obrovské sousto, obrovský úkol a doufáme, že mm, budeme schopni v následujících měsících vést mnoho konstruktivních rozhovorů a debat s Evropským parlamentem, protože vaši práci považujeme za nezbytnou pro dosažení úspěšného cíle. Konečným mm, Konečný výsledek musí být výsledek, pod který se budeme schopni podepsat všichni my i Evropský parlament. Děkuji vám za slovo a samozřejmě jsme připraveni odpovídat na všechny vaše otázky. Děkuji. My všichni víme, že ten ambiciozní stokholmský program bude kriticky důležitý i pro činnost výboru Libe a o to více, až nabide účinnosti Lisabonská smlouva. Vidím 20 poslanců, kteří mají zájem o slovo, takže vás omezím maximálně na dvě minuty. Pan Busutil, prosím. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Hmm. Já eh, bych chtěl poděkovat za prezentaci obou řečníků. To bylo velice zajímavé. Já bych se chtěl vyjádřit k společné asilové politice a dovolte, abych zde přednesl pár úvah. Za prvé, jaký by měl být náš politický cíl v tomto eh, sektoru? Měl by být jasný. Tento cíl by měla být společná imigrační a asilová politika, ale také i by to mělo mít všechno solidní základ. Mělo by to být spravedlivé, to znamená, mělo by to být spravedlivé vůči těm zemím, které eh, eh, nyní jsou pod velkým tlakem, neuměrným tlakem. A měl by to být tedy program velice robustní, protože víme, že a e, i vůči těm, měl by být striktní vůči těm, kteří nemají právo pobývat na evropském území. A jediná volba u těchto osob je návrat do země původu. Velice rychle. E, dovolte, abych zmínil některé body, o kterých hovořili řečníci. Pokud je o návraty, já mm, souhlasím s tím důrazem, který kladete na to, že dáváme, máme dávat přednost dobrovolným návratům. Existuje celá řada projektů v různých zemích, které se zaměřují na dobrovolné návraty přistěhovalců, které fungují a je třeba tedy, aby teď eh, byly konsolidovány a víc aplikovány, protože je eh, vždycky snažší repatriovat tu osobu dobrovolně než nuceně. A e, pokud nefungují však tyto programy, tak je třeba e, zajistit větší spolupráci prostřednictvím e, společných cest, které organizuje několik zemí najednou například, protože zde zatím se moc nedělá. Mezinárodní spolupráce, ta je zásadní, protože víme, že Eh, pokud neexistuje spolupráce ze strany třetích zemí, tak se ničeho nedostá, nedosáhne. Často ho, slyšíme hovořit o Libii, o Turecku, mm, to jsou třetí země, které mm, jsou problematické z pohledu mezinárodní spolupráce. Co potřebujeme? Musíme pochopit, že tyto země mají vlastní problémy s ochranou vlastních vnějších hranic. A my bychom měli jim pomáhat proto, aby mohli chránit více a lépe svoje vnější hranice. Ženevská umluva musí být samozřejmě dodržována a je třeba, eh, aby i eh, dobře fungovaly úřady UNHCR, hm, pokud jde o azyly a také i je třeba hm, těm třetím zemím nabídnout něco více je třeba i si eh, eh, prostudovat všechny možné cesty, eh, třeba i spolupráce s Frontexem, protože ne všechny třetí země plní své závazky při a neparticipují, jak by měli. A je třeba také i Eh, přijmout rozhodnutí o tom, jak více zapojit do toho Frontex, protože bez eh, finančních prostředků Frontex nemůže působit efektivně. Nakonec otázka solidarity a tím končím. Hm. Zde hm, eh, veřejné hm, mínění vyvíjí velký tlak v zemích na jihu Evropské unie. Zde eh, eh, panuje takový názor, že snad eh, tyto země na jihu by měly jediné se snažit zachraňovat a přijímat ty osoby, které se k ním nelegálně dostaly a nelze je repatriovat. Zde je takový dojem, že tyto země jsou v tom sami, že to mají dělat sami. Ale to není žádná solidarita, podle mě. Mm, pokud chceme mluvit o solidaritě, tak se musíme zamyslet nad tím, aby skutečně to byla efektivní solidarita. Děkuji, prosím, respektujte limit dvě minuty, ne pět, ani čtyři, ani tři. Dvě minuty, protože jinak neskončíme včas. Máme 20 členů výboru na seznamu, kteří chtějí vstoupit do diskuse. Tak prosím, paní Hennis Plachard. Děkuji, pane předsedo. Velice rychle. Pan ministr na začátku řekl, že pro realizaci evropského prostoru musíme především nastolit větší důvěru v právní systémy členských států. Ve skutečnosti zatím zde není tato vzájemná důvěra a mm, teď se pracuje na věcech jako procesní práva a podobně, ale zatím rada toho moc nevyřešila. Já mm, velice si cením vašich ambiciozních cílů, ale toto vzájemné uznávání nebo ta vzájemná důvěra, eh, to není eh, něco, co může existovat pouze na úrovni politiku. To musí existovat v praxi a proto musíme mít skutečnou spolupráci. A ještě k té spolupráci. Dovolte se vyjádřit z pohledu eh, politiky asilu a migrace. Zde mm, musí existovat solidarita mezi členskými státy, eh, které se musí dohodnout na ochraně hranic, eh, na tedy eh, společných postupech při řešení žádosti o azyl, eh, pokud jde o tom, jak eh, mm, vracet osoby do země původu a musí zde existovat solidarita, ale kdy konečně mm, budeme mít něco konkrétního? Já znám závěry rady, my všichni chceme, aby to tak bylo, ale zatím eh, eh, nebylo eh, nic realizováno, zatím nic nebylo respektováno. A základní práva, například hmm. předseda rady hm, zde hovořil o rovných právech pro všechny. Všichni jsou si rovni, ale třeba Lotyšsko já jsem položila písemnou otázku radě, pokud jde o Lotyšsko. Dostala jsem odpověď ráno, v tom smyslu, že rada o tom prý nejednala. To je neakceptovatelné, to je skandální. Mám za to, že rada má povinnost věnovat pozornost a řešit situace zneužívání a nerespektování práva a aspoň je třeba o tom hovořit otevřeně, když nic jiného to tež platí pro mléčné kvóty například nebo dovozy z Ruska a podobně. E, zde také dochází k porušování práv. Děkuji. Ano, takže prosím, teď vy zlepšíte snad rekord. Já se o to pokusím, ale vždycky je škoda, že máme tak málo času. A víme, že někteří poslanci se intenzivně zabývají stokholmským programem, mají k tomu co říct eh, a potom člověk je nucen rychle přečíst svoje stanovisko, což zase rozhodně nenapomáhá tlumočení. Já bych chtěl poděkovat eh, tady za prezentaci cílů stokholmského programu, za ten důraz na posílení práv občanů, zejména v oblasti ochrany dat. Dovolte mi ještě, abych eh, vypíchl tři body, které s tím souvisejí. Jednak je to skutečnost, že programu, eh, aspoň pokud já dosud vím, tak eh, ty oblasti tam jsou jenom velmi obecně popsány. Chybí tam pořád konkrétní eh, způsoby, jak posílit práva občanů. Stejně tak monitoring nebo jak konkrétně ta implementace těch opatření bude probíhat, to všechno je tam velmi nejasné a také švédský parlament prohlásil, že chce ještě prověřit eh, eh, a analyzovat navržená opatření předtím, než překročí k jejich implementaci. Myslíte si, že je to důležité také vzhledem k tomu, že se tady navrhuje jakýsi obrat spíše k preventivnějším opatřením? A myslíte si, že pokud tady nebude něco, co bude potom zejména v případech, kde existuje nějaké podezření na spáchání trestného činu, ale potom to není, eh, nikdy to nedojde k soudu, tak si myslíte, že to je dobrý způsob, jak eh, potírat eh, trestnou činnost? A souhlasíte s tím, že je potřeba více se zaměřit na prevenci a na posílení policejní práce a ne neustále přísnějšími represivními opatřeními? Protože například sledování a další taková opatření nemohou vést k zamezení trestné činnosti. Protože na jedné straně je samozřejmě potřeba bojovat proti páchání trestných činů, ale na druhé straně jde o zajištění základních práv. A já si myslím, že až doteď v tom návrhu stokholmského programu žádná správná rovná nebyla. Mr. Triantafilides. Pan Triantafilides. Ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Σουδικής Προεδρίας Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat švédskému předsednictví a říci, že pokud jde o expoze paní Ljungrenové, tak my zcela podporujeme úsilí, které se vyvíjí, pokud jde o vytvoření eh, té asilové agentury podpůrné, protože každý den se řeší otázky azylu, žádosti o, alus, o azyl, No, kvůli právě e, tomu, jaká je pozice tedy našeho e, našeho ostrova, takže e, máme tam hodně těchto situací, kdy musíme řešit humanitární problémy žadatelů o azyl tohoto typu a proto je třeba i zlepšit koordinaci mezi členskými státy Eh, tento úřad, eh, odpůrný asilový úřad, bude důležitý pro členské státy a především pro eh, země na jihu Evropy, které jsou v první linii, co se týče přistěhovalectví. Mm, tento úřad mm, by měl mít i sídlo někde na jihu Evropy. To tak pomůže těm osobám, které budou pracovat eh, na úřadě, aby mohli se dobře seznámit eh, mm, se situací eh, v těchto zemích, které jsou v první linii a lépe tak i budou chápat, o jaký typ činnosti má jít. A zde chci zdůraznit nutnost vytvořit tento úřad v nejbližší lhůtě. Děkuji, děkuji. Já nemám problém se slovem rovnováha, protože eh, eh, základní, ale základní práva jsou stejná vždycky, ty nelze něčím vyvažovat nebo relativizovat. Já nevím, zdali eh, jste obdrželi, my jsme dnes dopoledne obdrželi posměvací návrhy, které se týkají agentury pro základní práva a mě by zajímalo, co s tím jestli, jestli je zvážíte vůbec, protože tato agentura pro základní práva mm, předložila pozměňovací návrhy a já myslím, že byste je měli zvážit i v rámci stokholmského programu. Dále souhlasím s, s tou agenturou pro základní práva. V tom problém není, protože mm, Eh, základní práva eh, mm, mm, ta mají občané Evropské unie, ale jak je to s těmi, kteří nemají občanství, jak je to s jejich základními právy eh, a mm, zde, protože často agentury jako Frontex se zapojují do porušování lidských práv, takže my musíme zajistit, aby lidská práva měli všichni stejná, i ti nejzranitelnější. Také si myslím, že naše důvěryhodnost v Evropské unii by eh, měla se poměřovat podle záruk eh, za dodržování lidských práv. A já bych ráda také, aby zde byl efektivní systém asilové ochrany, čemuž tak není de facto především v některých členských státech Evropské unie. Já myslím, že bychom mohli vytvořit efektivnější asilovou ochranu a větší solidaritu Mm, ale eh, pokud ta solidarita bude pouze dobrovolná, tak to nebude žádná solidarita. Eh, zde určitě eh, mm, mm, je třeba zajistit větší solidaritu, aby existovala skutečná pomoc mezi členskými státy, třeba pokud jde o tu azylovou ochranu. Abychom skutečně měli povinnou solidaritu Ono to, jak víme, na dobrovolné bázi nefunguje. Děkuji. Děkuji, pan Haurige. Já jsem chtěl na začátku říct švédskému předsednictví, že v Evropě je důležité, aby teď, když tolik lidí si klade otázku o tom, e, čemu je Evropa, tak je třeba, aby vy jste dali příklad v tom, jak Evropa se utváří prostřednictvím na e, nástrojů, které řeší problémy Evropanů. A to především i v souvislosti s tímto programem. Dovolte pár otázek, které jsou důležité pro nás, pro všechny. Za prvé, podle vašeho názoru, jak je to s chováním a jednáním Eurojustu? Za druhé, E, zvýš, zvyšuje se počet mezinárodní trestné činnosti v Evropě, to znamená rada došla k závěru, že e, trestná činnost roste a že je čím dál více mezinárodní, přeshraniční a ptám se, zvažovali jste vhodnost sjednotit, mm, mm, sjednotit skutkové podstaty těchto typů trestných činů, anebo když stejný trestný čin nebo jednání e, třeba je jinak e, kvalifikováno, v rámci Evropské unie v různých eh, státech, třeba pokud jde o prostituci, ta se kvalifikuje jinak v různých státech. A potom z pohledu eh, lepší efektivity zvažujete určitou, eh, určité sjednocení, sjednocení těchto přeshraničních trestných činů? Zvažovali jste i možnost mít koordinova, koordinovanější politiku v Evropě, tak jak to děláme třeba v azylu, tak jak zde vy jste teď navrhli? a abychom měli podobnou, pro, podobnou eh, politiku třeba u těch eh, nezletilých osob bez doprovodu. Děkuji, děkuji, pan Enbelt. Pani Embelt, děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla poděkovat zástupcům švédského předsednictví za to, že přišli švédské předsednictví si vede velice dobře. Já se omlouvám, ale tím asi moje chvála končí tady. Opět jsme slyšeli velice krásná slova o základních právech. Občané mají práva, je třeba se zaměřit na občany, ale já si tady kladu otázku, to už slyším léta a léta, já nejsem ze své povahy cynička, ale mě by zajímalo, co to skutečně znamená. Třeba když hovoříme o schromažďování osobních údajů a monitoringu občanů. Chci vědět konkrétně, kde jsou ty hranice protože mně se zdá, že to je bezbřehé. A i, šve, i Švédsko e, přijalo e, velice tedy e, tvrdé zákony, jak sledovat e, občany, třeba obsahy e-mailů, schromažďujete údaje o DNA, kam cestujeme, s kým mluvíme po telefonu, jaké peníze máme na bankovních účtech, kde to skončí. Já chci znát limity. Kde je ten limit? Také bych chtěla vědět od rady, když ho, hovoříte tak krásně o rovnosti a o boji proti diskriminaci. Eh, tady eh, můj soused dal ještě jeden příklad a máme celou, celou řadu příkladů, kde rada říká, my nezasahujeme do věcí členských států, ale já jsem vždycky měla dojem, že rovnost a základní práva jsou univerzální. Takže když vy nechráníte osobní údaje, když nezajišťujete eh, základní práva, když nebojujete proti diskriminaci, tak o čem vlastně mluvíte? Eh, hovoříte o tom, že se zaměřujete na člověka. Já chci vědět tedy toto. A další příklad dnes, třeba ta, eh, eh, například jeden Filipínec, který byl podezřelý z spáchání teroristického činu, tak dostal se na černý seznam, eh, který má Evropská unie a to eh, eh, zde ale my máme jeden soudní judikát, jenomže to dát někoho na černý, se, černý seznam, to je špatné, to je porušování práva. Kolik eh, judikátů ještě musíme mít, aby rada vůbec pochopila, že musí respektovat demokratické standardy a e, právní stát? Já chci vědět stručně, konkrétně, o čem mluvíte, když hovoříte o právech občana a o základních právech, o rovnosti, o právním státě. Konkrétně, co to znamená? znamená. Co navrhnete? Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Borgacio. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně krátké otázky. V expoze eh, eh, když se hovořilo o justici a vnitru, tak my jsme slyšeli takový zajímavý rámec, určitě pozitivní rámec, eh, úsilí švédského předsednictví hm, v rámci hm, Stomkholmského programu, kde se i e, nabízí, navrhuje větší humanitární podpora a pomoc v azylu. Já bych chtěl vědět, nebo zeptat se, mm, i mm, tedy přes e, zde zástupce švédského předsednictví, zdali vy v takové e, daleké zemi, kde ani neznáte ty problémy, které mají země u středozemního moře, zdali vy mm, i budete věnovat e, e, takovouto pozornost dalším aspektům těch, těchto událostí, kde vznikají skutečně humanitární dramata. Otázka, Eh, imigrace, přistěhovalectví, mm, kterou my si samozřejmě nepřejeme, to znamená to přistěhovalectví, které organizují zločinecké mafiánské organizace, které jsou velice nebezpečné, ale i dnes eh, mm, mají eh, velký vliv, kdy přiváží sem lidi na těch, na těch lodích, jsou to lidi z hrozných prostředí, takže z humanitárního pohledu to je otázka číslo jedna. My bychom se o to měli starat. A určitě, že švédské předsednictví má nejlepší úmysly. My bychom se měli zabývat těmito podmínkami, když sem přijedou, ale především prioritně bychom měli eh, eh, vůbec skoncovat eh, s tímto obchodováním s lidským masem, jak bych to nazval, to je ostuda 21. století. A k tomuto tématu ještě my mm, bychom chtěli začít eh, budovat toto a to si myslím, že vaše eh, předsednictví, které z daleké eh, země, tak by mělo se o to postarat. Vy byste měli se snažit řešit toto velké drama mm, O tom hovořil kolega z Kypru také, to jsou země jako Kypr, Malta i moje země, samozřejmě my kolem Středozemního moře my jsme nuceni intervenovat, často máme i malé prostředky na to, nejsme koordinováni a je to nedostačující. My bychom chtěli tedy mm, teď snad jako uříznout hlavu takovému monstru, takové hydře eh, a eh, je to mm, která tedy eh, se, která mm, provádí tuto činnost tak odpornou jako obchod s lidmi. Ano, děkuji, pan Bronz, ale prosím, časový limit respektujte, pane Bronzi. Thank you. Uh, Děkuji. Paní Ljungren hovořila trochu eh, hodavě o tom, že je potřeba zajistit vyšší úroveň přistěhovalectví, abychom mohli uspokojit naše hospodářství. Hovořit o tom, trochu jako o takových ne úplně lidských bytostech, ale jako o faktorech, které by měly zajistit fungování našeho hospodářství. Víme, že přistěhovalectví již velmi proměnilo tvář Evropy v mnoha ohledech. Když se zeptáte lidí v průzkumech, tak eh, zjistíte, že oni rozhodně nechtějí zvýšit tok přistěhovalectví, ale ale eh, rozhodně nechtějí Hovořím schválně pomalu a velmi jasně, aby přítomná baronka nemohla moje slova nějak zkreslit. Děkuji, paní Morvaj. Děkuji, pane předsedo. I já jsem byla trochu znepokojena tou myšlenkou hospodářské efektivnosti s tím, že by to měla být ta hnací síla v našem, naší přistěhovalecké politice. Naše migrační politika se postupně v Evropě rozvíjí a proto bychom měli demokraticky diskutovat o tom, jaké by měly být hlavní hnací síly, které budou pohánět tuto politiku. A já mám tedy otázku na švédské přesnictví. Do jaké míry si myslíte, že spravedlnost by měla být hnacím faktorem naší migrační politiky? A jak vlastně nahlížíte na otázku migrace v širším kontextu sociální a hospodářské spravedlnosti? O čem to hovořím? Víme, že lidská práva v kontextu migrace eh, to všechno souvisí s tím, že všichni z nás mají právo zůstat ve své domovské zemi. Ne všichni s nadšením opouštějí Eh, svoji vlast, aby se vydali někam jinam, eh, například ženy z Filipín, které zanechávají doma své rodiny, své děti a dávají se na cestu do západní Evropy a to všechno proto, že to jejich eh, prostředí je naprosto zásadně ekonomicky nespravedlivé a sociálně. A to všechno v důsledku Eh, neoliberalismu, politiky OSN, to všechno sdílí Evropská unie. Proč tady nehovoříme o právech lidí ze, třetích, ze třetího světa, o tom, že by měli mít právo na práci, právo na mm, zásobování potravinami a tak? Proč nehovoříme spíše o ekonomické spravedlnosti, která by umožnila těmto komunitám eh, přežívat eh, dále bez toho, aby jejich příslušníci museli opouštět svou vlast a aby vůbec mohli své rodiny uživit. To by mělo být jádrem naší diskuse o migraci. A dovolte mi, abych ještě vznesla otázku nových členských států, v mém konkrétním případě se to týká Maďarska. Víme, že mnohokrát někteří z těchto zemí vlastně chudnou tak, do takové míry, že se stávají stejně chudí jako lidé ze třetího světa a to v důsledku strukturálních změn eh, Světové banky, eh, Světové obchodní organizace a tak dále. A prakticky se dostávají do stejného postavení jako lidé ze třetího světa. A potom probíhá vnitřní migrace a černý trh z eh, pracujících dochází k obchodování s lidmi a s dětmi a já bych chtěla švédské předsednictví upozornit také na tuto věc. Věnujte velkou pozornost novým členským státům, zejména Maďarska, protože v oblasti migrace je to prakticky eh, ve stejné situaci jako třetí svět. Ještě eh, se přihlásili další členové o slovo, chci říct, že uzavírám eh, seznam řečníků. Teď paní Sybil na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl zmínit pouze o dvou věcech. V minulosti jsme tady několikrát slyšeli, jak důležitá je záměrná důvěra, pokud chceme být úspěšní při potírání organizovaného zločinu a dalších Eh, jevu. Nicméně to přesně eh, je pořád problematické, protože ta důvěra chybí a já si myslím, že členové rady by měli sami eh, přijmout ty závěry, že musíme něco takového dosáhnout, abychom mohli být úspěšní. Nicméně ti stejní členové rady, když se vrátí domů, tak potom velmi zdráhavě přijímají příslušná opatření na podporu takové vzájemné důvěry. A eh, chci se zeptat, jestli eh, souhlasíte s tímto postojem, nebo na to máte jiný názor. Víme, že budujeme prostor svobody, bezpečnosti a práva, ale já bych tomu chtěla připojit ještě čtvrtou věc, která mi tam chybí. A to je prostor právní jistoty pro mnoho občanů. Eh, v každodenním životě vyvstávají podobné problémy, například to, že Kolikrát se nejsem jist, jestli mi nahradí náklady na zdravotní péči, co se stane s tím, když se v některém jiném členském státě stanu obětí nějaké nehody nebo budu mít úraz. Pořád ještě v té celé Evropské unii existují problémy s takovými maličkostmi, které by vlastně měly být samozřejmostí. A tak se ptám, jestli něco předpokládáte ve stokholmském programu, aby to napravilo. Děkuji, paní Robero. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také hovořit o ochraně základních práv. A e, já zde hovořím o ochraně soukromých údajů, ale především bych chtěla pohovořit o e, násilí na ženách a o e, ochraně Eh, integrity, fyzické integrity. Já mám otázku na švédské předsednictví. Zdali kromě toho, že zde hovoříte o ochraně žen, eh, které byly obětmi násilí, zdali také jste pomysleli eh, dát tam něco více, to znamená, jak zajistit prevenci této trestné činnosti násilí na ženách a jak i zajistit, aby členské státy přijaly opatření, aby eh, skutečně ta spravedlnost eh, eh, a ten prostor spravedlnosti a bezpečnosti také i byl prostorem hm, hm, pro ženy v domácím nebo v privátním prostoru prostředí, protože tady nejde ani ochranu osobních údajů, ale jde o fyzickou ochranu těchto žen. Je třeba, aby to byla priorita švédského předsednictví. A zde existují různé zajímavé možnosti nebo různá opatření, jako například vzdělávání policistů a soudců v oblasti této typ, této trestné činnosti, nebo třeba eh, motivovat k tomu, aby se eh, oznamovali, aby se podávala trestní oznámení na tyto trestné činy, mm, tedy páchání násilí na ženách, nebo opatření jako třeba eh, to rozhodnutí, soudní rozhodnutí o tom, že ten agresor se nesmí přiblížit k dané ženě, nebo také by bylo dobré i mít určité statistiky na evropské úrovni. My si ve finále myslíme, že tato výměna informací a Eh, to, když členské státy budou lépe chránit tato práva, tak určitě to je hezká priorita švédského předsednictví a dobrý důvod, abychom i do tohoto dokumentu dali některá z těchto opatření. Nejde pouze o to chránit ženy, ale především vyhnout se této trestné činnosti, která eh, vlastně eh, je něco, co musí být zajištěno, když chceme budovat tento prostor bezpečnosti a spravedlnosti spravedlnosti i v soukromém prostředí. Paní Flotr, děkuji, pane předsedo. Potíž s tím, jak přesvědčit o tomto stokonském programu, vlastně vedla k tomu, že vlastně existují dva. Eh, nejprve to byl Haagský program, tamperský program. A když se podíváme, jak se dnes provádí efektivní kontrola například těch, kteří žádají o azyl v Evropě, tak tam rozhodně je v podstatě možné říci, že existují dva programy, aby se to v podstatě zopakoval. Máme tady společný azylový systém v Evropě a na základě těch dvou programů dnes pořád ještě nemáme lepší úroveň ochrany, takže si myslím, že bychom měli vyhodnotit to, co se podařilo nebo nepodařilo dosud. A za prvé je velmi těžké to zajistit jednotným způsobem na evropském úrovni a otázka je, jestli je potřeba přijmout efektivní opatření, aby například eh, eh, v rámci operací Frontex nebo na moři všichni ti lidé, kteří potenciálně jsou žadatelé o azyl, byli konkrétně a efektivně nejenom na základě toho, že je to napsané v tom programu, měli efektivní možnost požádat o azyl, protože dnes tomu tak není. A za druhé, já jsem z toho regionu, o kterém jste tady slyšeli, Kale, Eh, u kanálu La Manche, eh, tam, kde došlo k zničení toho tábora azylantů. Tam jsou lidé, kteří v podstatě nežádají o azyl, protože nechtějí být posláni někam do Řecka, kde nemají žádnou šanci, ani nechtějí poslány někam jinam. A to je důvod, proč nežádají o azyl. Musíme si uvědomit, že ten Eh, základní dublinská umluva je velmi slabá a v podstatě se stává překážkou pro udělení azylu v Evropě. A ta logika uzavření, což všechno vyplývá z logiky těch nástrojů a z readmisních dohod, uzavření migrantů, a to včetně žadatelů azyl a včetně nezletilých, je logika, která je nesprávná a porušuje jejich základní práva. Takže když hovoříme o dodržování základních práv, tak musíme eh, v praxi provést to, o čem se hovoří, což znamená, že potřebujeme zanalizovat naše současné nástroje, které nechrání práva všech občan, všech osob v Evropě a je potřeba změnit současnou situaci a já to očekávám od stokholmskému programu, že se rezolutně do něčeho takového pustí. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti. Pane předsedo, já bych e, chtěla přivítat e, zástupce švédského předsednictví. Chtěla bych je tedy přivítat a poděkovat jim za to, že tady prezentovali e, návrh programu a chtěla bych se zeptat na ochranu nezletilých, protože mám určité zkušenosti v této oblasti a proto mám tyto otázky. Dnes, kdy má Evropská unie 27 členských států, jsme tedy jako jedna velká rodina a velmi často se v Evropě vyskytují smíšená manželství, smíšené rodiny, což je samozřejmě správné a dobré, ale v okamžiku, kdy se potom rodiče rozvedou, tak se děti stávají obětmi a často eh, potom do toho vstupují různé organizace a úřady a někdy dokonce soudy. Vzniklou situaci nějak neřeší. Nemyslíte si, že by stokomský program v oblasti práv dětí měl obsahovat také něco, co by umožnilo v první řadě chránit právě tato práva, spíše než vyhovovat eh, stranám sporu, tedy rodičům. Nemyslíte si, bychom měli mít nějaký mechanismus, který by umožnil eh, různým úřadům ve členských státech eh, se získat lepší přehled o situaci. A další otázka se týká migrace a legální Magrece, vy hovoříte o kontrole nebo omezování nelegální migrace, ale já si nemyslím, že naším hlavním úkolem je omezit nebo kontrolovat faktory, které vedou k nelegální migraci. Já s tím nesouhlasím. Není to náš prioritní úkol, protože migrace jako taková vytváří velký tlak na naše pracovní trhy. A v okamžik, kdy hovoříte o omezení nelegálního přestěhovalectví ve stokholmském programu, tak je potřeba eh, tam mít popsána velmi eh, pragmatická konkrétní opatření. Děkuji. Já jsem trochu smutná z toho, co tady eh, řeklo švédské předsednictví o asilové a migrační politice. Já si myslím, eh, že ten váš postoj je dávno zastaralý. Vy chcete bojovat eh, proti kriminalitě, chcete více bezpečnosti, ale přitom jedinou odpověď, kterou nabízíte, je posílení všech těch nástrojů na vnitřní a vnější bezpečnost. A v podstatě vůbec ne, nedbáte na realitu. Vy jste si nikdy nechali vyhodnotit práci Frontexu, ani to nehodláte udělat. Takže jste jenom chtěli posilovat represi. A druhá otázka je, jak to vypadá s bezpečností těch, kteří stojí před bránami Evropy. A z dobrých důvodů někdy, kolikrát utíkají eh, v obavě o svůj život. Tyto otázky tady zůstávají úplně otevřené, abych například ráda věděla. A to je moje první otázka. Co se vlastně dělá, kromě toho stokholmského programu, co se dělá v současnosti proto, aby před Evropou umíralo méně lidí, kteří v podstatě po té, co jsou eh, vyhoštěni, nemají žádný způsob, jak se do Evropy dostat. A tím potom jste hovořila, to je moje druhá otázka, o tom, že je potřeba omezovat nelegální přistěhovalectví. Já si myslím, že to jsou všechno slova, na která byste si měl dávat pozor, protože eh, je, se velmi těžko rozlišuje mezi legalitou a nelegalitou. V případě přistěhovalectví jsou to pojmy, které leží velmi blízko. A pokud chcete bojovat proti nelegálnímu přestěhovalectví, tak se chci zeptat, jak vlastně chcete zabránit tomu, aby nedoprovázené děti, tedy nezletilí, vůbec se mohly legálně dostat do Evropy, protože to jsou všechno osoby, které by měly být chráněny ve stejné době. A vaše kolegyně říkala, že je potřeba zmírňovat rizika. Jak to vůbec chcete udělat? To mi všechno zůstává záhadou. A třetí bod, o kterém jste chtěla zmínit, já jsem samozřejmě pro společnou azylovou politiku v Evropě. Myslím si, že to je dobrá věc, je potřeba to bezpovědečně harmonizovat. Ale kolik řečí o tom bylo naděláno a to mě nepokojuje a proto by mě zajímalo, jestli jste se nějak zamysleli také nad rolí e, úmluv o uprchlících v rámci té společné politiky. Jste hovořil o tom, že chcete zlepšovat vnitřní bezpečnost, přísnější opatření a tak dále. Na druhou stranu chcete ale mít společnou asilovou politiku. A jak chcete zajistit, aby skutečně uprchlíci, tedy skuteční uprchlíci, kteří mají právo na azyl, tady byli chráněni a jejich práva byla zajištěna. To mi zůstává záhadou a myslí si, myslím si, že eh, stokholmský program nebere v úvahu eh, realitu. Děkujeme. Další řečník. Děkuji za slovo. Domnívám se, že stokholský program je velice ambiciozním programem. Myslím si, že předsednictví je jistě velice spokojeno tím, jak se rozvíjí celá tato do Švédsko je ale takovou velice šťastnou zemí, ať už s ohledem na geografickou pozici. V podstatě vlastně máte takový ten prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Ovšem u nás z Kypru, ve Španělsku a podobně tomu tak není. Je zde rozlišná jiná situace, Itálie, Malta, Kypr, mé vlastní, moje vlastní země, Španělsko a tak dále. Samozřejmě, že my jsme spíše v té první linii, pokud jde o počty uprchlíků, pokud jde o počty imigrantů a bohužel nevidíme ze strany ostatních členských států nějakou větší solidaritu od 74. roku. Nesmíme zapomínat na to, že v podstatě lidská práva nebyla mm, nějakým způsobem moc um, zlepšena. Vidíme zde například obrovský problém u nás na Kypru, mm, jak víme, tak došlo k okupování části našeho ostrova a tak dále. Proto se ptám, kde vidíte nějaké možnosti projev, v evropské solidarity. Vidíme ze v moři um, zásahy Turecka proti Frontextu ze strany jejich letectva a podobně. I zde se ptám, existuje nějaká solidarita tak dále. Od invaze, turecké invaze vidíme, že neustále u nás na našem ostrově dochází k porušování lidských práv. Já v podstatě jsem rovněž uprchlíkem z těchto okupovaných území. Musela jsem uprchnout z tohoto území. Nemáme eh, možnost volného pohybu osob. Já samozřejmě můžu využít svůj evropský pás ve zbytku Evropy, ovšem k čemu dochází u nás na našem ostrově. Mm, zdá se, že neexistuje eh, skutečná evropská solidarita, proto se ptám, co udělá mm, vaše předsednictví, aby to nebyla pouze prázdná slova, aby došlo ke konkrétním krokům, protože dochází k porušování evropských standardů a mm, mělo by toto chování být samozřejmě postihováno, penalizováno. Mělo mm, v tomto případě hovořím konkrétně o Turecku. Máme zde problém, problém s nezákonnými přistěhovalci, kteří se dostávají z Turecka. Vidíme zde migrační toky, které jsou samozřejmě velice, je to závažná situace. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala představitelům švédského předsednictví za jejich prezentaci. Jistě je zde mnoho důvodů, proč bychom měli zlepšit spolupráci, a spolupráci v různých oblastech, které pokrývá stokholmský program. Ovšem sama jsem přesvědčená o tom, že zde bude i mnoho překážek, se kterými se budeme potýkat na naší cestě. Zdá se, že máme různé náhledy, různý pohled na otázku lidských práv, otázku základních práv. Paní Intveld položila otázku ohledně integrity, která se dotýká uchovávání osobních dat. To je otázka, kterou bych ráda položila rovněž já osobně. Je to oblast, která představuje velikou důležitost jenom pro mě, ale pro celé Švédsko, pro předsednictví. To je problematika, kterou se zabýváme. Pokud jde o úmluvu OSN o právách dětí, většina zemí podepsala tuto úmluvu a všichni víme, že zájmy dětí by měly představovat naši prioritu. Proto jsem přesvědčená, proto jsem velice překvapena. Zdá se, že práva dětí jak nefigurují nějakým explicitním způsobem v rámci stokholmského programu. Zaznělo zde něco o dětech, uprchlících, ovšem myslím si, že tato problematika by měla jasně zaznít v rámci stokholmského programu. Pan Bons. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, když nás navštívilo předsednictví, mm, švédské předsednictví, sám jsem se zmínil v tom smyslu, že jsem nebyl velice spokojený s plány, eh, které nám předložilo v minulosti a bohužel tyto obavy se nerozptýlily. Podíváme-li se na trendy v posledních deseti letech, vidíme zde opravdu katastrofální situaci, která katastrofální situaci v různých částech eh, Evropy, Brusel, Paříž, Antwerpy, Amsterdam. Vidíme zde celé oblasti těchto velikých eh, měst, eh, které, mm, ve kterých eh, vidíme nekontrolovaný příliv imigrantů. Zároveň se potýkáme s hospodářskou krizí. Podíváme-li se na mm, tisk v Holandsku, hovoří se o masové migraci, masové imigraci, která stojí tento stát eh, miliony eur. Samozřejmě, že v období hospodářské krize to představuje obrovskou obavu, obrovské problémy. Čelíme nezaměstnanosti, rostoucí nezaměstnanosti. Toto je bohužel smutná realita. Dneška masová imigrace nám bohužel nepomůže vyřešit naše vlastní problémy v našich členských státech, protože mm, osoby, které přijíždějí do našich zemí, rovněž mm, stárnou, nezůstanou věčně mladí. A otázka zní, kolik milionů je příliš milionů. Myslím si, že bychom měli ukončit tento trend masové imigrace. Zdá se, Zdá se, že tato debata opravdu byla velice dynamická, dynamická debata. Zdá se, že stokholmský program opravdu je něčím, čemu věnujeme velikou pozornost, pozornost, kterou si zaslouží a nyní poprosíme nejdříve pana Grenera, státního tajemníka, a poté paní Lindgrenovou. Děkuji, děkuji za slovo a budu reagovat anglicky. Uvidíme, pokusím se samozřejmě reagovat na většinu otázek. Švédsko, jak již se zaznělo, je malou zemí na okraji Evropy nebo řekněme vzdálenou zemí, jak už se o tom někdo zmínil. Já osobně si myslím, že ta dnešní rozprava byla nesmírně zajímavá. Myslím si, že odráží jasně politickou rozpravu, která v současnosti v Evropě vládne. Myslím si, že to odráží velice dobře i rozpravu mezi jednotlivými politickými skupinami, ať už je to na národní úrovni v parlamentech. Myslím si, že to dobře odráží i různá stanoviska členských států a národních vlád. Dovolte pouze několik příkladů. Vážený pane předsedo, já pravděpodobně nebudu schopen odpovědět na všechny dotazy, které jste zasněli. Několik poslanců se ptalo na ochranu, ochranu možnou ochranu práv, rovněž jste požadovali větší účinnost, efektivitu v oblasti policejní spolupráce. Domnívám se, že všechny tyto argumenty jsou správné a myslím si, že by mělo dojít k posílení rovnováhy v rámci této rovnice, kde do toho zapadají základní práva. Já si myslím, že to není až tak komplikované. Všichni máme svá základní práva, mm, jak je získáme, ať už tím, že se narodíme, nebo nám je dá Bůh, nebo příroda a podobně. Ovšem všichni máme základní práva a myslím si, že do mm, velké míry jsou pokryta v Evropské úmluvě o základních právech. Ne všechna tato práva jsou relativní, jsou absolutní, naopak jiná jsou relativní. Já mám právo, řekněme, být do ulic, ovšem pokud spáchám nějaký trestní čin, tak budu začen. To znamená, že moje právo vyjít poté někam na ulici bude omezeno. Samozřejmě já mohu začít plánovat nějaký teroristický čin a tím, že to udělám, tak samozřejmě členský stát nebo uh, stát bude mít právo zasáhnout a podobně, čili některá práva jsou absolutní, některá jsou relativní a to je právě otázka té rovnováhy už v té předchozí hodině jsme slyšeli některé argumenty, které volaly po větší ochraně osobních údajů nebo naopak policejní spolupráci. To je samozřejmě zajímavé, ale je to obtížná otázka, kterou musí řešit váš výbor, rada. A nyní velice konkrétně. Otázka v Lotyšsku otázka situace v Lotyšsku. Samozřejmě, že všechny členské státy musí dodržovat základní lidská práva, která jsou součástí Evropské úmluvy o základních lidských právech a to je odpověď na vaši konkrétní otázku. Rovněž zde někteří poslanci volali po mm, lepší ochraně dětí, žen, že bychom to měli začlenit do našeho textu. Měli bychom, já s vámi souhlasím, měli bychom se věnovat i zranitelným skupinám, těmto konkrétním skupinám. Samozřejmě, že mohu uvést další vlády, ale ty debaty, ta naše dnešní debata, argumenty, připomínky si myslím mluví sami za sebe. Já jsem si vše poznamenal. A v podstatě zdá se, že toto je jenom vlastně součást rozsáhlejší debaty, která probíhá. Děkujeme, pane Grenere, a nyní poprosíme státní tajemnici pro asilovou politiku a migraci. Těch otázek zde bylo mnoho, Samozřejmě, že neočekáváme, že budete reagovat individuálně na všechny dotazy, které jste zazněli. Poprosíme vás alespoň o váš příspěvek do této rozpravy, která proběhla na našem dnešním zasedání. Paní Lindgrenová, děkuji za slovo. Pane předsedo, domnívám se, že jedna z těch Otázka, která zde zazněla. Častokrát je otázka solidarity, je to záležitost, která trápí mnoho poslanců, zaznělo to mnohokrát i v průběhu našeho setkání v září, jak už se o tom zmínil. Magnus, my jsme malou zemí na severu Evropy, ovšem máme své vlastní zkušenosti v oblasti přistěhovalectví. V roce 2007 k nám přijelo 37 tisíc eh, žadatelů o azyl do naší země. 250 hmm. tisíc eh, žadatelů o azyl přijelo ve stejném roce do Itálie, to je jenom pro srovnání. Ráda bych se zmínila rovněž o tom, že jsme si plně vědomí, plně vědomí problémů, kterým čelí země ve Středomoří. Zmínil se o tom pan Busutil i ostatní kolegové Tobias Bilstrom, náš ministr pro migrační záležitosti, navštívil Maltu v červnu letošního roku. A Ráda bych řekla, že jsme si vědomí této problematiky. Řešení ovšem nejsou jednoduchá, nemáme zde žádné zázračné řešení, které by jednoduchým způsobem vyřešilo celou situaci. Máte-li jakékoliv nápady či typy, prosím, abyste nám je sdělili. Osobně se domnívám, že potřebujeme různá opatření krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Jedno z takových krátkodobých opatření jedním takovým řešením by mohlo být, co se na čem pracuje i Rada, i Komise už nějakou dobu a to jsou závěry Rady, Červnové rady a i mm, výsledky mm, tohoto summitu a projekt, pilotní projekt, o kterém jsem se zmínila, ten pilotní projekt na Maltě. Je mnoho způsobů, jak můžeme projevit vzájemnou solidaritu. Jednak jsou to finanční nástroje, jež už máme k dispozici, různé mm, fondy, pro uprchlíky, pro repatriaci, pro ochranu hranic. Ovšem mnoho jiných opatření, ke kterým jsme přistoupili po červnovém summitu. Snažíme se rovněž zlepšit vztahy se zeměmi původu, s, s transitními zeměmi, především z Libii, s Tureckem. Hodně v této oblasti již bylo uděláno komisař Baro, Tobias Bilstrom plánují návštěvu těchto dvou zemí hmm, nyní na podzim a budou se snažit o zlepšení vztahu mezi Evropskou unii a těmito zeměmi a zároveň o budování kapacit přímo v těchto zemích. Myslím, že pokud chceme dosáhnout úspěchu, tak nesmíme zapomínat na dlouhodobé cíle, dlouhodobá řešení, což znamená, že bychom se měli věnovat i globálnímu přístupu k této problematice. Měli bychom se věnovat propojení tohoto globálního přístupu s naším interním přístupem a řešeními. Musíme spolupracovat s transitními zeměmi, jak už jsem se o tom zmínila, a zeměmi původu. Mnoho opatření, o kterých jsem se zmínila, nebo o kterých jsme se zmínili, jsou krátkodobá opatření reagující na urgentní problémy například právě eh, v Středomoří, ty lodě plné uprchlíků a podobně. Ovšem, eh, co potřebujeme řešit, je spíše kořen celého problému. Dalším praktickým příkladem je agentura Frontex. Mnoho z vás se zmínilo o roli Frontexu v tomto kontextu. Ptáte se, co můžeme udělat pro záchranu lidského života. Frontex by právě v záchraně lidských životů mohl hrát důležitou roli. To jasně zaznělo i v průběhu našich zářijových jednání. Členské státy mají pocit, že tato agentura a její pravomoce by měly být posíleny. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že je na členském státě a na jeho rozhodnutí, jakým způsobem nebo kolik strojů umožní, uvolní e, pro tuto agenturu. Frontex bude pouze tak silný, jak silný ho uděláme. Zasnělo se několik argumentů ohledně ekonomické imigrace, ohledně migrace pracovní síly. Vaše argumenty odráží různé zájmy, které musíme vzít v potaz. Existuje zde celá škála různých zájmů. Proto bych ráda zdůraznila to, že jedni z východisek celého stokholmského programu z našeho pohledu, ale i z pohledu komise, tak jak to zaznělo v jejich sdělení, je to, že potřebujeme dobře řízenou migraci. A dobře řízená migrace by mohla být ke prospěchu nás všech. Nehovoříme zde o tom, že bychom si vybírali pouze ty nejlepší třešničky na dortu, to vůbec ne. Snažíme se o dobře řízenou migraci, která by mohla vést k výhodám pro země původu, ale především pro samotné migranty. Proto se domnívám, že bychom měli otevřít eh, různé možnosti, různé cesty řešení této problematiky a švédské předsednictví věří v to, že naše legislativa v oblasti pracovní migrace by mohla sloužit jako jakýsi příklad. Máme jeden z nejotevřenějších systémů, pokud jde o migrující pracovníky Rovněž zde zazněl, zazněla otázka právní jistoty. Právní jistoty v případě, že mm, nebo v oblasti aplikace práva. Toto je nesmírně důležitý nástroj, nesmíme zapomínat na to, že jde o nesmírně důležitou součást našeho fungujícího, funkčního azylového procesu asilového řízení. Musíme se snažit o dobře fungující systém, společný asilový systém. Ti, kteří nemají právo zůstat na území Evropské unie, se musí vrátit zpět do svých domovských zemí. Ovšem, než k tomu dojde, musí dojít k zhodnocení bezpečnostní situace tohoto člověka. Děti, to byla další část otázek. Asi víte, že tato problematika se řešila před týden na ministerské schůzce. Komise dostala mandát ehm, analyzovat tuto situaci a připravit akční plán, který předloží v příštím roce. Rovněž jste se zmínili o tom podpůrném úřadu pro asilovou politiku. To je velice důležitý prvek a příspěvek eh, praktické spolupráce směrem ke společnému asilovému systému Evropské unie. Proto bych eh, na vás ráda apelovala, abychom se všichni snažili dosáhnout tohoto společného cíle. Z mého pohledu je právě tento podpůrný úřad důležitým prvkem. Já doufám, pane předsedo, že jsem odpověděla na všechny vaše dotazy. Ano, pan předseda. Rád bych poděkoval, poděkoval oběma státním tajemníkům za jejich prezentace, za jejich odpovědi na naše otázky. Na závěr dovolte, abych vám připomněl to, že na základě článku 51 našeho jednacího řádu jste v Evropském parlamentu by měl Libe, Avko a Jury Výbor vypracovat společné stanovisko k stokholskému programu. Co znamená, že nás ještě čeká domácí úkol v této oblasti. My samozřejmě spoléháme na vaši spolupráci, protože mm, potřebujeme objasnit ještě některé body ze strany švédského předsednictví v souladu s tou rozpravou, která proběhla samozřejmě i podrobné odpovědi na otázky, které jsme položili, protože to by nám, to nám pomůže, abychom tuto zprávu připravili včas, abychom ji připravili správně, vhodným způsobem. Myslím, že 12. 12. bychom měli hlasovat 12. listopadu zde v našem výboru a v druhé polovině listopadu budeme hlasovat o této zprávě na plenární zasedání. Proto bych vás poprosil, aby ke všem těm ostatním otázkám, připomínkám jste nám poskytli podrobné odpovědi a všechny ty další žádosti, které jsme předložili v tomto ohledu, kdybyste prosím laskavě nám předložili odpovědi do konce října tak abychom mohli včas připravit tuto zprávu. A ještě jednou vám děkujeme za účast a za vaši prezentaci. Milí kolegové, a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. Dalším bodem na našem dnešním programu je bod číslo 28. Právo na tlumočení a překlad při trestním řízení. Milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste se posadili. Čeká nás ještě hodně práce. Poprosil bych, aby mezi nás přišla paní Intveld a převzala mou roli. Já bohužel musím odejít, čili paní Intveld bude předsedat následujícímu bodu, to znamená právo na tlumočení a překlad při trestním řízení. Prosím. coming back? Oh, okay, great. if I cannot, the floor is all yours. <laughs> Thank you very much. I think the next point on the agenda... Děkuji. Myslím si, že dalším bodem na našem dnešním programu je zpráva paní Sarah Ludfordové právo na tlumočení a překlad při trestním řízení. Čili dovolte takový krátký úvod, než dám slovo zpravodajce. Evropský parlament už dlouho volá po přijetí právního nástroje v rámci procesních práv. A prvním první snahou Evropské komise, jak víme, tato snaha selhala, protože členské státy nebyly schopny se dohodnout ohledně rámcového rozhodnutí, které bylo přijato v roce 2004. Proto probíhají jednání týkající se druho, druhého rámcového návrhu. Tento druhý návrh aplikuje tzv. postupný přístup a má mnohem omezenější, omezenější rozsah, který se dotýká pouze práva na tlumočení a překlad. Navíc švédské předsednictví, které považuje procesní práva za svou prioritu, navrhlo to, aby závěry rady mm, byly jakýmsi dodatkem tohoto rámcového rozhodnutí, aby došlo i k um, určitému plánu, um, který by nastolil tato procesní práva. Nyní poprosím zpravodajku paní Ludportovou, jakož i zástupce předsednictví a komise. Sáro, máte slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, úvodem řekla, že je to horší, než se to jeví, protože to již je deset let, eh, co se snažíme o tento návrh, které, který se týká ochrany práv obviněných eh, a podezřelých osob. Komise v červenci 2000 již když vydala sdělení o vzájemném uznávání pravomocných rozsudků v trestních věcech, řekla, že je třeba zajistit, že zacházení s podezřelými a práva obviněných, že to nesmí trpět eh, kvůli principu vzájemného uznávání, ale naopak, že je třeba zlepšit jejich procesní práva a to byl ten cíl od samého začátku, kdy byl přijat program opatření, kde se zdůrazňovalo, že vzájemné uznávání rozsudků právě závisí na celé řadě parametrů, včetně mechanismu ochrany práv podezřelých a obviněných. Jak jste řekla, Evropský parlament velice tvrdě a konsistentně a nadšeně podporoval tento mechanismus. E, I jsme přijali celou řadu opatření pro e, lepší přeshraniční policejní spolupráci a spolupráci dalších orgánů činných v trestním řízení, ale do posud je to nevyvážené, protože zde neexistuje dostatečná vzájemná důvěra e, na straně obhajoby, eh, je jich tam méně těch pojistek než na straně orgánů činných trestní řízení. Usne, mm, parlament eh, přijal usnesení v tomto smyslu v roce 2003 na základě zelené knihy a potom bude věková zpráva v roce 2005 byla vydána. A ta se týkala tehdejšího návrhu rámcového rozhodnutí, které bylo předloženo na jaře 2004 eh, tedy vlastně již před pěti lety jsme od komise dostali komplexní návrh takového souboru eh, procesních eh, záruk pro práva obviněných. A i tehdy v naší zprávě a usnesení jsme řekli, že navrhované rámcové rozhodnutí Eh, že to je pouze první krok směrem k jednotnému systému práv obviněných v EU. A my jsme si tehdy eh, nemysleli, že tento návrh by stačil. Co, vše, co se však stalo s tímto návrhem je, že narazil v radě, a to v roce 2007 kdy celá řada členů rady řekla, že jej nepodpoří a tehdy paralelně se začalo pracovat na usnesení, tedy na podzákonných normách, tedy pouze na usnesení, rezoluci se začalo pracovat. Tudíž vypadá to, že věci se nějak zablokovaly a Eh, my jsme eh, si na to stěžovali, všechny, nevládních organizací, které také nebyly spokojeny. A hm, toto vakuum umožnilo, že vznikla celá řada problémů. Jenom takový příklad. V minulém roce jsem hovořila s jedním vysokým policistem, který navrhoval, aby ten evropský zatykač se eh, eh, používal pro eh, to, aby lidé byli předávání, zadržování nejen pro účely hm, trestního obvinění, ale také i pro účely svědectví. Takže hm, já a moje strana, moje frakce, my jsme podpořili tehdy ehm, eh, evropský zatykač, protože se tím urychluje trestní justice, ale je zde, eh, ne, da, eh, je zde ale ehm, mm, problém a to jsou nedostatečné záruky pro obviněné. Máme hodně příkladů i doma, takže zde byl ten pokus proto teď znovu E, všechno nastartovat a znovu ten proces nastartovat a snažit se e, e, o lepší ochranu práv podezřelých. Švédské předsednictví má dobré úmysly. A obrázek, který teď máme, je, že my máme zde silné přesvědčení švédského předsednictví, máme zde na to program a i Měli bychom mít cestovní mapu, to je velice oblíbený termín v Evropě. A rámcová rozhodnutí, individuální eh, jednotlivá separátní rámcová rozhodnutí. A potom usnesení rezoluce, kde by se stanovovaly ty, mm, ty záměry a potom asi bude vydána snad i zelená kniha o vazbách. Cestovní mapa zahrnuje i e, takovou větu, že si přejeme i spolupracovat s Evropským parlamentem. Ale pokud vím, tak zatím neproběhly žádné konzultace. Zatím e, není ani návrh, že parlament by měl být konzultován ve věci zelené mapy. Map, ve, ve, ve, ve, ve smyslu té cestovní mapy. Takže my zde máme cestovní mapy, jednotlivá rámcová rozhodnutí, já jsem zpravodajkou právě eh, k tomu rozhodnutí, které se týká překladu a tlumočení. A toto konkrétní rámcové rozhodnutí opět má k sobě usnesení, rezoluci, která stanovuje další detaily. Tak je to rozkomplikované všechno. To znamená, my zde nemáme jeden právní nástroj, ale máme zde rezoluce, jednotlivá rámcová rozhodnutí a potom ta rámcová rozhodnutí, alespoň to první z nich, ještě má vedle sebe nezá, nezávazná doporučení. E a ono to nevypadá a jako utopie či nějaké Eldorado, ale moje úvaha je teď taková, stačí to, je to to nejlepší, co můžeme mít teď za těchto okolností. A je, lze dívat se na tu sklenici jako na půl plnou či na půl prázdnou. To je něco, nad čím se náš výbor musí zamyslet. Myslím, že, nebo já nechci hovořit příliš o detailech, eh, o těch specifických eh, problémech a detailech návrhu rámcového rozhodnutí, ale první z nich, tedy velký problém, je, že návrh komise pouze se vztahuje na práva osob na překlad a tlumočení Eh, pro účely řízení v rámci evropského zatykače, což je velká limitace, to je tedy pouze pro přeshraniční kauzy. A takže se to nebude vztahovat na ty osoby, které byly zadrženy pro účely vnitrostátního trestního řízení. To znamená, když někdo třeba, kdo dočasně pobývá v Belgii a je zde zatčen, tak na ně se to vztahovat nebude, protože na ně se nevztahuje žádný evropský zatykač. Ano, prosím, již schrňte, říká paní předsedkyně. A jde tedy o detailní problémy jako pole působnosti, jako míra eh, mm, mm, diskrečních pravomocí, tedy práva úvahy na straně členských států. A zde skutečně náš výbor se k tomu musí vyjádřit. Chceme eh, toto, budeme s tím spokojeni, je to to nejlepší, co můžeme dostat, anebo si řekneme, že bychom mohli dostat něco lepšího. Děkuji. Takže otázka je, zdali eh, ta sklenice je napůl prázdná či napůl plná. První paní Autonesku z EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že toto je můj první diskuzní příspěvek na tomto výboru, dovolte, abych se vám nejprve představila. Jmenuji se Juana Antonescu, jsem poslankyní z Rumunska a jsem také stínovou zpravodajkou pro tuto zprávu. Jsem eh, advokátkou profesně a proto pro mě práva jednotlivců hrají velkou roli. Chtěla bych přivítat skutečnost, že švédské předsednictví v oblasti práva a pardon, spravedlnosti a vnitra se rozhodlo z, eh, považovat za prioritní právě procesní práva občanů. A jak právě říkala paní Lundford, Lundford a dosud v této oblasti byly velké nedostatky. A proto je potřeba vyrovnat eh, pokrok, který byl dosaženo v oblasti vzájemného uznávání eh, výsledků trestních řízení. A také je potřeba uvést vchod eh, vzájemné uznávání soudních rozhodnutí. To jsou všechno minimální standardy pro to, aby mohly být zájemně uznávány tyto věci. A právě eh, tlumočník tady je jako prostředkovatel mezi stranami, které nemluví stejným jazykem. A chtěla bych se ptat výboru a možná také komise, vem tomu, že mám zástupce komise, jak bychom mohli pozbudit členské státy k tomu, aby zajistili správnost tlumočení a překladů, které jsou eh, v takovýchto případech poskytovány. Víme, že je potřeba mít profesní vzdělání eh, v případě tlumočníků i překladatelů. A také eh, právní vzdělání. Možná, že bychom v Evropské unii mohli mít registr, společný registr úředních, říká se soudních tlumočníků a překladatelů, protože to by velmi usnadnilo práci našich soudů. Okay, thank you very much. The second... Děkuji. Paní Romero López je další na seznamu řečníků, takže prosím. Sí, gracias. Ano, děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou eh, k tomuto rámcovému rozhodnutí které skutečně, jak bylo řečeno, ve skutečnosti eh, přebírá téma, eh, které se nepodařilo realizovat v roce 2004 eh, kvůli některým delegacím, hm, státům a potom vlastně Evropský parlament v roce 2005 k tomu přijal usnesení a toto téma, téma ale nebylo nastartováno znovu, když jde o mm, vlastně pouze minimální procesní práva mm, pro účely trestního řízení. Ale vzhledem k tomu, že předsednictví mm, se rozhodlo opět eh, předložit toto rámcové rozhodnutí. Já myslím, že proto můžeme být spokojeni s touto iniciativou, vzhledem k tomu, že je to návrh, který se týká pouze práva na tlumočení a překlady a v tomto smyslu i když eh, je to zatím zlomkovité, je, ne, mm, netýká se to tedy, není to sjednoceno, tak eh, určitě ještě mm, zde mm, lze tedy eh, rozpracovat v tomto smyslu další oblasti, ale aspoň je to jedno z práv, které zde bylo nastartováno a kde se přijmou minimální normy. Proto je tato iniciativa pozitivní. Je pravdou však, že nebo myslíme si, že toto rámcové rozhodnutí ale nechává určité pochybnosti, pokud jde o vůbec toto základní právo. A proto máme otázku na komisi. Nemyslíte si, že tento eh, návrh eh, není příliš rozpracovaný, pokud jde o některá témata, to znamená, co to je to základní právo, právo na tlumočení a překlad. Například, když se hovoří o trestním řízení, mm, tak de facto je třeba eh, i si vyjasnit, definovat to, o co jde, eh, jaké to je to eh, trestní řízení, jak definujeme trestní řízení, protože v jednom ustanovení se říká, že členské státy musí dbát na to, aby to bylo řízení, jedno řízení, ale co to je? Eh, zde hm, eh, to moc neříká. Také i zde se hovoří o tom, že toto eh, právo tedy je právo základní právo, tedy bezplatné a takže hm, hm, zde by se mělo říci, že ano, že charta základních práv je E, tedy zaručena i pro tyto osoby. Proto je třeba to ještě dál rozpracovat a určitě vylepšit. Děkuji. Ještě někdo si přeje slovo? Ne, nikdo, takže já bych nejprve vyzvala radu, tedy předsednictví a poté komisi, aby rychle se vyjádřili, takže já myslím, že to je to pořadí asi, v jakém chcete hovořit. Nejprve předsednictví, mám zde dvě jména za předsednictví. Paní Oman, prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Vážení členové tohoto výboru, pro mě je velkým potěšením a ctí dnes s vámi diskutovat. Jsem velmi ráda, že vám mohu popsat švédské plány na v oblasti procesních práv. Mohu vám poskytnout aktuální informace o posledním vývoj. A nejprve bych se chtěla vrátit do roku 2007, protože v červnu toho roku jsme měli za sebou tři roky diskusí o rámcovém rozhodnutí o procesních právech. Ten návrh byl potom, ten návrh byl původně předložen komisí 2004, potom se dostal na radu v roce 2007 a my jsme se potýkali s tím, že nebylo možné dosáhnout shody. A to přes tři roky dlouhého vyjednávání, přes velké úsilí, které vyvinulo německé předsednictví mimo jinými. A situace vyústila na prostou slepou uličku. A proto byl ten návrh odložen do šuplíku, už se o něm nediskutovalo. A o několik měsíců později my jsme začali připravovat na švédské předsednictví. Už v té době jsme viděli, že toto bude jedna z našich priorit, protože eh, zejména naše ministrině spravedlnosti, která už tady také mezi vámi vystupovala, ten názor dostávala. A otázka byla, jak se k tomu postavit, jak dále postoupit v té diskusi o procesních právech, vzhledem k tomu, že předchozí pokusy selhaly. Několik věcí nám bylo jasných už tehdy. Za prvé to, že procesní práva jsou pro členské státy velmi citlivé záležitosti, takže to rozhodně eh, nebyl jednoduchý úkol. A za druhé, nám bylo jasné, že si nemůžeme dovolit další neúspěch. A na základě toho nám bylo jasné, že nemůžeme pouze oprášit ten původní návrh a znovu ho předložit a rozhodli jsme se zvolit nový čerstvý přístup k věci. Mysleli jsme si a myslíme se eh, teď, že jediný možný způsob, jak s tím naložit, je postupovat krok po kroku. A to tak, že se vždycky zaměříme na jednu menší oblast a posunout ji kupředu. A vzhledem k tomu, že si myslíme, že to je jediný, eh, jediná cesta kupředu, tak je to možná i jediný realistický přístup. Ale současně je to také velmi ambiciozní, protože to znamená, že eh, tehdy, když se zaměříme na jednu konkrétní oblast, tak ji můžeme probrat velmi důkladně a do podrobností. A podle nás to v konečném důsledku povede k lepšímu výsledku. Nicméně je také zbytné zajistit určitou stabilitu projednávání eh, těchto věcí, aby práce pokračovala i během eh, dalších předsednictví. A proto jsme potřebovali eh, dohodu s ostatními. Tady na základě toho potom vznikl časový harmonogram, což je dlouhodobá dohoda o tom, jak se bude vyvíjet tato problematika a členské státy se v tomto harmonogramu zavazují k tomu, že, nebo souhlasí s tím, že je potřeba na evropské úrovni prohloubit tyto věci. Komise se zavázala předložit příslušné návrhy, které jsou uvedeny v, této, v tomto harmonogramu. Tam je prakticky všechno to, co bylo už v tom původním návrhu komise a ještě něco navíc. a členské státy se zavazují, že naloží s těmito návrhy urgentně. A jsem velmi ráda, že tato strategie získala jednomyslný souhlas členských států a 1. července švédské předsednictví tuto cestovní mapu oficiálně předložilo, potom komise eh, předložila rámcové rozhodnutí o právu na tlumočení a překlad při trestním řízením. a také při výkonu Evropského týkacího rozkazu. Několik dní poté švédské předsednictví předložilo usnesení o právu na tlumočení a překlad, které obsahuje praktická opatření a doplňuje eh, návrh rámcové rozhodnutí. Tyto dva dokumenty, tedy rámcové rozhodnutí a usnesení, představují první krok v tom postupném procesu a obsahují také eh, celou řadu konkrétních opatření, což je ten způsob, který si myslíme přináší přidanou hodnotu v této oblasti. My si, s tím, že určité věci by měly být eh, v tom zákonném dokumentu a určité věci by měly být v nějakém nezávazném dokumentu. Takže vždycky jde o kombinaci těch dvou věcí. Jsou tam také věci, o které požádali členské státy. V současnosti vyjednáváme s ostatními. Už jsme dokončili diskusi na půdě pracovní skupiny. Ty dokumenty jsou tedy teď projednávány na vyšší úrovni v hierarchii gremí a musím říci, že práce eh, probíhá rychleji, než jsme vůbec doufali. Máme velmi konstruktivní atmosféru a členské státy se usilovně tomu věnují. A znamená to tedy velkou změnu od roku 2007. My jsme samozřejmě se obrátili také na Radu Evropy a Rada Evropy nám předložila stanovisko k oběma těmto dokumentům, tedy jak rámcovým rozhodnutí, tak usnesení a my se snažíme eh, co nejvíce jejich připomínek zohlednit eh, na půdě pracovní skupiny. Naším cílem a naší nadějí je také to, že tato cestovní mapa bude schválena 23 října a oba ty potom dokumenty, o kterých jsem hovořil, budou předmětem politického souhlasu ve stejný den a na základě toho budeme moci přistoupit k dalšímu kroku, který je obsažen opětovně v té cestovní obě. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě se těším na diskusi o tom stanovisku později. Děkuji vám. Předtím ale, ještě než dám slovo zástupci komise na několik minut, bych se chtěl zeptat, jestli správně chápu to, že Evropský parlament nebyl konzultován o této cestovní mapě, ale Rada Evropy byla, nebo jsem to špatně pochopila? My jsme skonzultovali tuto věc Radou Evropy a rámcové rozhodnutí jsme předložili také Evropskému parlamentu podle všech pravidel. Takže tam se ještě jednou. Vy jste konzultovali cestovní mapu s Radou Evropy a parlament eh, jste skonsultovali ve věci rámcového rozhodnutí. Je to tomu tak? Děkuji za vyjasnění. Teď se obracím na komisi. Byla bych ráda, kdyby komise mohla ve stručnosti, a mám bohužel ten nezávěrněný úkol, že musíme skončit včas a musím to dostáhnout, tak vás chtěl poprosit, abyste mluvili velmi stručně. Já vám děkuji, já to velmi zkrátím. Vy a baronka Ludford a zástupkyně švédského předsednictví už víceméně eh, řekli všechno, co bych řekl také já ve své prezentaci, takže ponechám více času na otázky, ale dovolte mi, jak vám řekla jenom dvě věci na úvod. Já osobně jsem velmi ráda, že tady mohu být na výboru Libe a mohu tady prezentovat práci komise v oblasti procesních práv. Už 8 let eh, osobně dohlížím na tuto práci v komisi. Poprvé jsem do parlamentu přišla v roce 2003, kdy jsme tehdy prezentovali eh, takzvanou zelenou knihu komise o procesních pojistkách a výsledek tehdejší diskuse ukázal, že tady existuje veliká podpora pro tuto práci a tato podpora eh, je pořád stejná, nikdy nebyla menší od parlamentu, od nevládních organizací, od některých členských států. Jsme také odhodláni eh, se zasadit o přijetí společných minimálních eh, standardů v Evropské unii. My si v komisi myslíme, že to je velmi důležité pro vzájemné uznávání a pro to, aby to mohlo dobře fungovat. V praxi to bylo potvrzeno také v jedné velké studii o vzájemném uznávání. Tuto studii vypracovala Svobodná univerzita Brusel v roce 2008 a tam se říká, že prakticky všichni praktici v oblasti testního práva říkají, že je potřeba mít jednotnou úpravu minimálních práv a proto je potřeba tedy něco s tím dělat. Naposledy, kdy byl předložen eh, návrh komise, tak to bylo v rámci balíčko práv, tehdy se proti tomu postavila menšina českých stát, myslím, že eh, ten vývoj znáte velmi dobře, a tehdy nám bylo řečeno, že pro naše práce neexistuje právní základ a že stačí Evropská umluva. Evropská umluva samozřejmě je velmi užitečná, nicméně je implementována různými způsoby. Stačí se jenom podívat na nevyřešené případy Evropského soudu pro lidská práva, abychom si uvědomili, že dochází k častému porušování této umluvy. Co jsme také v komisi si řekli, je, že ta umluva není přizpůsobena těm eh, konkrétním případům, eh, které jsou předmětem vzájemného uznávání. A to jsme se snažili Eh, vynahradit a dospěli jsme k závěru, že celý ten balíček opatření eh, by nemohl fungovat a že je potřeba ta procesní práva rozdělit na stravitelné části. Je jednoduché vždy vyjednávat vždy o jednom konkrétním právu, protože to, co se původně vyjednávalo, byl balíček velkého počtu práv a Problém byl v tom, že některé členské státy, které měly problém s jedním konkrétním právem, potom eh, zablokovaly v podstatě celý balíček. Takže přinejmenším, když to rozkouskujeme na té dostravitelné části, tak potom eh, redukujeme opozici vůči některým z nich. Čímž eh, souhlasím s tím, co říkala zástupkyně rady o situaci v jednáních na radě a souhlasím s tím, že ta práce postupuje velmi rychle. Teď tedy opatření číslo A, což je právo na tlumočení a překlad při trestním řízení. Naším cílem je v současnosti eh, vymezit přesně, kdy eh, nárok eh, na mm, tlumočení a překlad přesně vzniká. Já osobně si myslím, že to znění je velmi jasné. Například v textu se upřesňuje to a velmi jasně co to je právo na tlumočení. Pořád ještě eh, eh, diskutujeme o některých konkrétních příkladech, nicméně velmi konkrétně se tam říká, kdy má kdo právo na tlumočení. A podobně tomu u překladu říká se tam přesně, které dokumenty minimálně musí být přeloženy. Takže podle mě je to velmi konkrétní, vůbec to není vágní. A teď bych ještě chtěl dokončit eh, několika slovy o práci komise v okamžiku, kdy bude přijato opatření A, a já doufám, že se nám podaří dosáhnout na konci října politické shody, začneme s prací na opatření B, což je právo o informacích na o informacích o vašich právech, tedy právo vědět, z čeho jste obžalováni. Eh, to je tedy opatření B, opatření C, potom bude pokrývat právní pomoc a právní poradenství. Pra, eh, opatření D se bude týkat práva komunikace s vnějším světem během vazby, což se bude týkat také komunikace s konsulárními pracovníky. Vidím, paní předsedkyně, se koukáte na hodiny, tak se snažím to velmi zrychlit. A potom opatření číslo E se bude týkat zvláště zranitelných Eh, podezřelých osob v eh, trestním řízením. A hned eh, tedy k těm otázkám, které tady zazněly, baronka Lundford se ptala, jestli náš návrh bude pokrývat trestní řízení a evropský zatýkací rozkaz. Bude pokrývat trestní vnitrostátní řízení a evropský zatýkací rozkaz. A myslím se, že v této věci panuje konsenzus že by tomu tak být mělo, takže si myslím, že tomu tak bude i v té konečné fázi. Potom tady byla otázka paní Antonesku, se na to ptala, jak můžeme pozbudit členské státy k tomu, aby zajistili správnost tlumočení a překladu. My teď máme nový přístup, máme návrh, který je legislativní a k tomu neza, vazno, závazné usnesení, které to doprovází. Myslíme si, že tato kombinace funguje velmi dobře. Je určitá oblast věcí, na kterých se členské státy nezhodnou, pokud budou ve formě legislativy, ale jsou ochotny se na tom hodnout jako v dokumentu, který obsahuje osvědčené postupy. A my v komisi můžeme členským státům pomoci při implementaci těchto osvědčených postupů, máme na to peníze, můžeme jim radit, takže to usnesení o osvědčených postupech, obsahuje usnesení o vzdělávání, o akreditaci, registraci a tak dále. A v tomto smyslu je tady obsaženo i ustanovení o společném registru členských států. Členské státy se vyzývají k tomu, aby udržovaly registry uznávaných, tedy soudních tlumočníků, a také, aby si vyměňovaly informace o těchto Eh, tlumočnících, zejména tam, kde se to týká společných jazyků. A také vyčleníme prostředky na to, aby se mohly tyto registry eh, budovat a vyměňovat informace z nich. A doufám, že se to objeví v konečném textu toho usnesení. Myslím, že tím jsem odpověděl všechny otázky a v zájmu eh, zkrácení našeho, naší diskuse. To je ode mě všechno. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste odpověděla na eh, vznesené otázky. Saro, chcete na to zareagovat? Ano, velmi stručně. Já jsem eh, velmi vděčná za ta ujištění, která, kterých se mi dostalo, také za odpovědi. Děkuji eh, oběma. Přečetla jsem si pečlivě článek 1, jsem velmi ráda, že tam jsou změněny všechny typy trestního řízení, včetně postupu pro evropský zatýkací rozkaz, takže jsem velmi eh, ráda, že jste mě o tom ujistili. Pořád se ale myslím, že tady existují problémy spojené s tím postupem krok po kroku. Je velmi těžké vymezit určité věci. Protože víme, že se to dotýká nebo naráží to na otázky spojené s právní pomocí, zejména eh, potom ty informace o právech, protože jak někdo má vůbec se dozvědět, že má právo na tlumočení, když neví, jaká jsou jeho práva. A potom se to dotýká také těch zranitelných osob, protože hm, tam by také mělo být něco o nějaké ustanovení o nich. A k té cestovní mapě děkuji také za to, že jste mi to vyjasnili, jak postupuje švédské předsednictví a že přes tu formulaci, která tam je o spoluprácích s parlamentem, takže se to eh, neúplně stahuje na konzultace s námi. Chtěla bych se ještě předsednictví zeptat, je, aby, jestli není možné, abyste zajistili, že bude mít k dispozici stanovisko Rady Evropy, protože to by nám pomohlo. Někteří také navrhovali, že cestovní mapa by eh, se měla stát součástí stokomského programu. Já si vědomuji, že by to mělo určité výhody, ale možná by to bylo také trochu omezující pro naše ambice, protože celá řada věcí v tom není a rádi bychom chtěli, aby se staly součástí procesních práv. Cestovní mapa v současnosti obsahuje formulaci, která říká, že komise by měla zvážit předložení zelené knihy o vazbě. Nicméně víme, že s tím jsou spojené problémy. Já chápu, eh, co říkáte. Říkáte, že je dobře to rozložit na jednotlivé etapy, ale na druhou stranu není žádná záruka, že když se nám podaří Eh, přejmout aspoň některé z těch rámcových rozhodnutí. I tak ale uznávám, že musíme eh, někde začít. Můžeme pouze litovat toho, že některé členské státy eh, se tomu nedokážou, nedokáží postavit čelem a nedokážou smířit s tím, že jednou budeme muset mít komplexní program na ochranu práv já jsem v kontaktu s právníky, kteří se bývají vyhoštěním v Spojeném království, kteří eh, poukazují na obrovské problémy s evropským zatýkacím rozkazem. Některé z těch případů jsou teď eh, předkládány soudu, protože neexistují eh, neexistuje zajištění procesních práv a základních práv v těch státech, do kterých by se někdy ty osoby měly vydávat na základě zatýkacího rozkazu. Děkuji vám. Rada stanovila termín, nebo chtěla, aby parlament vydal své stanovisko do 17. prosince a myslím, že v zápisu z tohoto jednání eh, také uvedeme, že Rada nám eh, předá stanovisko Rady Evropy této věci. Čím se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu? Omlouvám se, protože budu muset naši schůzi opustit za 10 minut. Já jsem byla poprosil mě předseda, abych zastupovala opravdu na poslední minutu, čili nebyla jsem na to připravená. Ani se dostáváme k, devět, k bodu číslo 29, postoupení trestního řízení. Naším zpravodajem je Naši zpravodajkou je paní Beňová, která bohužel není mezi námi, ale pan Moréš ji zastoupí. Pane Moréši, chcete se vyjádřit nebo spíše rada, aby prezentoval celou záležitost? Myslím si, že to bude paní Vébrová, Poprosila bych opravdu o stručnost. Možná spíše o jakési zhrnutí celé prezentace. Myslím, že je v našem zájmu nás všech, abychom ukončili naši schůzi včas, možná dokonce i před tímto časem. To bylo opravdu revoluční revoluční okamžik, paní předsedající. S velikým potěšením se budu snažit opravdu o stručnost úplně na začátku pokud jde o náš návrh společně s ostatními členskými státy, to znamená v oblasti postoupení trestního řízení neexistuje společný právní rámec 70, ze 72. roku, zde máme úmluvu a Rady Evropy, jiné rámce, které by mohly fungovat v praxi, ovšem nemáme žádné evropské, evropský společný postup v oblasti postoupení trestního řízení, čili z toho jsme vycházeli. Jak vidíte, jde o iniciativu, kterou podpořilo 16 členských států, což je opravdu výjimečná situace. Snažíme se o vytvoření určitého systému, určitého právního rámce, který by byl společný pro všechny členské státy a který by umožnil či zvýšil účinnost postoupení v rámci trestního řízení a zároveň, abychom zajistili práva obětí a zároveň obžalovaných. Čili snažíme se o vytvoření určitého systému, který byl účinný, ale zároveň systému, který by představoval určité ochranné prvky. Toto bylo nesmírně rychlé, možná takové super turbo prezentování. Děkuji, já jsem připravena odpovědět na vaše dotazy výborně. Samozřejmě Švédové vždycky jsou velice efektivní a struční a ní dáme slovo zpravodají. Já se vždycky ptám, proč? Proč je to tak, že mezinárodní eh, pachatelé jak si spolupracují bez problému, nikdy nediskutují o problémech jazyka nebo eh, suverenity a podobně. V podstatě a nám trvá léta, abychom vůbec bojovali proti těmto kriminálníkům. No, my nevíme, možná používají tlumočení, nevím, nevíme, opravdu nevíme, co se tam děje v těchto sítích. Ano, toto opravdu byla jedna z nejrychlejších prezentací, jakou jsem kdy slyšel ve svém životě. Omlouvám se za to, že paní Beňová mezi námi nemůže být a následujících pár bodů dovolte, abych přednesl. První věc je to nesmírně závažné rámcové rozhodnutí, to znamená konflikty v oblasti jurisdikce mezi jednotlivými členskými státy, to znamená jedna osoba by byla souzena mm, v rámci dvou jurisdikcí, je opravdu eh, jde o nesmírně závažnou záležitost, když o tom budeme hovořit velice stručně. Eh, bohužel parlament musí pracovat na dvou podobných eh, zákonech. Je to jednak zpráva Weber, o které jsme hovořili dneska dopoledne. Zná se, že tento nový návrh představuje určité překrývání eh, rozsahu těchto oblastí. Možná by nám komise měla vysvětlit, jakým způsobem zracionalizuje legislativu v tomto ohledu. Paní Beňová eh, my sdělila, že bude spolupracovat opravdu se všemi stínovými zpravodají na vyřešení všech otevřených otázek. Děkuji. Čili tolik jsme mé stran děkujeme, děkujeme. Zdá se, říká paní předsedající, že poprosili o slovo dva kolegové. Bohužel nevidím vaše jméno, eh, milý pane kolego. Ano, děkuji za slovo. Rád bych. Hm, ano, pokud je o tento návrh, domnívám se, že jde o návrh, nesmírně zajímavý, protože zde vidíme čím dál tím více mm, problémů, přeshraničních problémů, přeshraničních trestních činů. To znamená, že se musíme snažit, abychom zabránili, to znamená ne bis indem zásad, musíme dodržet tuto zásadu, to znamená, aby člověk nebyl souzen dvakrát za stejný čin. Jde o určitý nástroj, který by nám umožnil v rámci trestného řízení, aby teda došlo k řízení v rámci jednoho státu pouze, mm, i když mm, by došlo k páchání této činnosti v různých členských státech. Je zde několik eh, záležitostí, na které bych rád obrátil pozornost. V rámci celého tohoto postupu mm, jsou určité nejasnosti. Jak jsme mm, už slyšeli, neexistuje právní základ. Je zde 16 mm, zemí, které podpořili tento návrh. To znamená, že zde máme mnoho různých úmluv, mnoho dohod mezi jednotlivými členskými státy, ovšem neexistuje zde nějaká závazná povinná terminologie, kterou bychom mohli použít, to znamená například země, která by musela reagovat na tyto požadavky a podobně. Neexistují jisté konkrétní prvky v oblasti trestného činu, například článek 13, jakmile země obdrží takovou žádost, měla by reagovat na tuto žádost žádající země, to znamená, že by měla převzít celé trestní řízení, měla by postupovat eh, v tomto trestním řízení. Ano, to znamená, že tato země by měla reagovat, všem měla by reagovat bez jakéhokoliv eh, spoždění nebo vlastně nějakého protahování. Co to znamená? Co to znamená? V podstatě musíme etablovat, nějak, musíme etablovat eh, důvody, které by vedly k tomu, že by jedna země, řekněme, odmítla toto trestní řízení protože řekněme, že probíhá toto řízení už v jiné zemi, je zde několik důvodů, které by mohly vést k tomuto rozhodnutí. Vidím zde určité problémy. Tento systém se zatím nevyužívá, protože řekněme, řekněme že daná země odpoví negativně na tento požadavek. Je zde určitá národní svrchovanost, um, záležitosti, které vstupují do celé problematiky a které by mohly zabránit nebo zpomalit eh, celému tomuto postupu. Samozřejmě, pokud by země, která obdrží mm, tento, mm, tuto žádost, odmítla reagovat, jaký bude další postup? Nemáme žádné řešení těchto, těchto konfliktních situací. Nebo dále je to článek číslo čtyři. Zde musíme tento článek upřesnit. Nehovoříme zde o homogénních úřadech, homogénních orgánech, které se zabývají touto problematikou. Pokud to nejsou soudní orgány, tak poté samozřejmě tomu nebudou důvěřovat um, Mm, orgány nebo, nebo mm, soudce v jiné zemi, čili to je další problematika. Tu je pouze několik samozřejmě argumentů, několik bodů, o kterých bychom měli ještě jednat. Musíme konkretizovat určité záležitosti prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Ovšem celý text si myslím, že je velice pozitivní. Děkujeme, poprosíme komisi o reakci velice stručně. Děkuji. Paní předsedkyně, velice stručně za Evropskou komisi, jelikož jde o, jak víme, iniciativu členských států, proto bych ráda pouze sdělila naši podporu této legislativě. Domníváme se, že je to právě ta mezera, která nám ještě schází v rámci evropského rámce, to znamená spolupráce členských států v oblasti postoupení trestního řízení. My podporujeme tento návrh, um, ale pouze um, v tom ohledu, že představuje um, přidanou hodnotu. Pokud to bude konstruktivní návrh, tak to bude představovat přidanou hodnotu. Společná pravidla pro všechny členské státy. Prozatím zde máme pouze 13 členských států, které ratifikovaly a uplatňují úmluvu Rady Evropy. Je na snadě, že potřebujeme nový celoevropský nástroj v tomto ohledu. A pokud jde o otázku, Ráda bych zdůraznila následující věc. Evropská komise od samotného počátku zdůrazňovala potřebu specifických konkrétních pravidel a zároveň konkrétní lhůt. Několikrát jsme zdůraznili tyto naše argumenty vůči ostatním členským státům, mezi jinými vůči Belgii a povedlo se nám změnit znění článku 13, čili stávající text sice neposkytuje konkrétní lhůty nebo nestanoví konkrétní lhůty, ale umožňuje úřadům, aby stanovili konkrétní lhůty, čili už to pro nás představuje přidanou hodnotu, jelikož víme, že tam docházelo k prodlevám a to způsobovalo problémy ve spolupráci mezi jednotlivými orgány. Čili ano, snažíme se podpořit tento nástroj, tento návrh, zajistit, aby představoval přidanou hodnotu a domníváme se, že tomu tak je a doufáme, že to nebude rozmělněno. Děkuji. Děkujeme. Tak a 17 prosince očekáváme předběžné rozhodnutí. Ještě jednou připomínám, že paní Beňová je naší zpravodajkou v této oblasti. Aha, takže nyní, když já opravdu pouze zastupuji našeho pana předsedu a musím opustit naši schůzi, bylo mi sděleno, že bych mohla požádat nejstaršího, nejstaršího člena našeho, ano, řekněme služebně nejstaršího člena a Zdá se, že je to pan Dion, eh, tak bych ho poprosila, aby mě zastoupil. Děkujeme. Uh, tak skutečně nevěřím vlastním očím, vůbec jsem nevěděla, že se máš tak starý, ovšem budeme pokračovat a je to bod číslo 31, zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti. Pokud vím, tak eh, nejprve se vyjádří k této problematice švédské předsednictví a poté komise a zpravodaj, takže poprosíme švédské předsednictví. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, takže opět já budu, předpokládám, měla bych být stručná i v této oblasti. U tohoto bodu možná ne až tak stručná, jak u toho předchozího bodu, ale pokusím se. Rovněž jde o iniciativu několika členských států, v konkrétním tomto případě jde o 11 států. Iniciativa byla vznesena na základě hodnocení, hodnocení, které jsme provedli v oblasti stávající sítě pro předcházení trestné činnosti, toto hodnocení o několik mezer problémů fungování této sítě. Proto jsme se rozhodli společně s, ostatními, s několika ostatními členskými státy přijít s touto iniciativou a řekněme dospět k určitým úpravám, opravám této sítě, abychom posílili tuto síť EUCPN, tak aby fungovala efektivnějším, lepším způsobem, a aby fungovala lépe, co možná nejrychleji. Pokud je o tento návrh, Zaměřujeme se na tři věci. Jednak je to role členských států v rámci celé sítě, této sítě pro předcházení trestné činnosti, je to síť všech členských států, to znamená, že členské státy mají své zástupce ve správní radě a snaží se o posílení celého návrhu, tak to je další, to je první záležitost. Druhá věc je zaměřit naši práci na fungování sítě EUCPN a přidanou hodnotu, kterou by mohla tato síť přinést na celé evropské úrovni. Čili no, jde o jakési upřesnění toho, na co bychom se měli zaměřit. A třetí záležitost je snaha nalézt řešení pro sekretariát. to jsme identifikovali jako další slabé místo celého systému. Čili jde o tyto tři hlavní prvky, které se dotýkají tohoto návrhu, návrhu, který v současné době prochází diskusí v jednotlivých pracovních skupinách na radě. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, a poprosili bychom Evropskou komisi o stručnou prezentaci. Děkuji, vážený pane předsedo. Ano, Evropská komise v loňském roce financovala hodnocení této sítě pro předcházení trestné činnosti. Jak už se o tom zmínila, zmínilo i předsednictví. Máme k dispozici komplexní zprávu s konkrétními návrhy a doporučeními. Jsme nesmírně rádi, protože mnoho těchto doporučení bylo zohledněno v návrhu členských států a předsednictví. Ovšem, konečné stanovisko komise, na to ještě čekáme, kolegium komisařů by mělo přistoupit k tomuto rozhodnutí v průběhu října. Ráda bych řekla, samozřejmě čekáme ještě na konečné odsouhlasení, ovšem komise bude pravděpodobně pro financování této sítě. Došlo by um, k veřejné zakáse v této oblasti a e, máme zde 900 tisíc eur, což je veliký nárůst ve srovnání s předchozími lety a částkou, kterou jsme věnovali na tuto síť. Pokud dojde ke koncensu členských států nad stávajícím textem, to znamená, mm, pokud jde o financování, Komise bude reagovat velice rychle a dospěje ke konkrétním řešením, tak aby tento projekt mohl být předložen v rámci dohody v oblasti e-grant. Budu se snažit rovněž o stručnou prezentaci, proto bych pouze ráda zdůraznila, že z právního či rozpočtového hlediska nemáme žádné problémy s ohledem na text, který v současné době podléhá diskuzi na půdě rady. Děkujeme říká pan předseda. Děkujeme za stručnost a jasnost a nyní bych poprosil paní Soniu Alfáno, naši zpravodajku. Děkujeme. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, ráda bych poděkovala švédskému předsednictví, ráda bych poděkovala komisi, poslouchala jsem mm, mm, vystoupení eh, samozřejmě jak švédského předsednictví, tak i komise. Švédské předsednictví hovoří o tom, že se musíme domluvit eh, v oblasti lepší viditelnosti, dohody na straně členských států, dále je to rozhodnutí, které se dotýká sekretariátu. Komise hovořila o tom, že zde neexistuje nějaký problém eh, právní, nebo nevidí žádný právní problém. Ovšem, já se domnívám, že možná jsem to neslyšela správně, ale nevím, jestli jsem měla všechny dokumenty k dispozici. Podle toho, co jsem tedy četla, tak pokud to je evropská odpověď na všechny tyto věci, tak je to odpověď naprosto nedostatečná. Myslím si, že při pohledu znější bychom mohli získat dojem, a pokud to tak je, tak je to strašné, že se tady jedná o struktura strukturu, jejíž jediné ospravedlnění je to, že byly prostředky na jejich založení a nic jiného. Má to mít sekretariát, ten, bude mít zaměstnance, kteří e, budou velmi štědře placeni Evropskou komisí a potom tam budou výzkumní pracovníci. Pokud by to mělo e, přispět k potírání zločinnosti, tak prosím, ale myslím si, že už máme fórum, které nějak Eh, nic neprodukuje. Mám ještě jeden možná závažnější dojem a to je to, že předcházení trestné činnosti je někdy považováno za sekundární věc ve vztahu například eh, k terorismu. Myslím, že samozřejmě není možné mm, vytvářet nějakou hierarchii, ale i tak si myslím, že bychom se měli snažit o to, jak pochopit, jaké dopady má trestná činnost a nejenom organizovaná trestná činnost. Terorismus eh, zapouští své eh, kořeny v českých státech, také globálně a každým dnem máme také doklady o tom, jak organizovaný zločin velmi hluboce eh, zasahuje do různých institucí a úřadů členských států. Chtěla bych vám připomenout, že velmi často dochází k porušování lidských práv. A vzpomínám si, že bez ohledu na to, o čem konkrétně hovoříme, například eh, při emigraci, při migraci, eh, dochází, a to je samozřejmě produkt organizovaného zločinu, dochází k porušování lidských práv eh, při obchodu s lidmi, při recyklaci, při praní špinavých peněz. To všechno je výsledek organizovaného zločinu. A pokud je toto odpověď, kterou na to dáváme, tak je to v podstatě úplně zbytečné. Mě by zajímalo, kolik to všechno bude stát, tato síť, a k čemu to povede a jestli to vůbec nějak přispěje k potírání trestné činnosti. A jestli tomu tak bylo v minulosti. Když se podíváme na financování této sítě, tak mám pocit, eh, že to je velmi často spochybňováno, je to předmětem velké diskuse a mě by tedy zajímalo, jak komise a rada vyřeší tento problém a jak přitom chcou dodržovat eh, finanční nařízení. Eh, rada má také na starosti řízení této sítě prostřednictvím agentury, ale mě by zajímalo, na základě čeho je ta agentura vybírána. A Evropský parlament by také chtěl tyto eh, problematiku řešit a otázka je proto, moje otázka je, proč mlčí. A proč by měla být činnost této sítě tak tajná, utajovaná? Co je tak tajného na tom, že se bojuje proti trestné činnosti? Myslím, že zveřejnění těch informací mohlo eh, rozhodnout o důvěryhodnosti celé sítě, jestli k něčemu dobrá nebo ne. Děkuji vám. A teď paní Monika Nakové. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP k této věci, takže se těším na spolupráci s komisí a s radou. Chtěla bych eh, jenom připomenout, že tady nejde o předcházení trestné činnosti v konkrétně, že tady nejde o to, že někde by hrozilo vzniknutí nějakého trestného činu a já bych někam zavolala a řekla něco, co by zabránilo jejímu vzniku. Tady jde o obecnou, eh, obecné předcházení trestní činnosti. Já bych se tady chtěla zeptat komise, eh, proč to nefunguje, nebo jaké jsou výsledky této sítě. Já si myslím, že jsou skutečně velmi slabé. Děkuji vám. Asa Weber, please. Paní Weber. Možná, že bych měla začít v obráceném pořadí a nejprve bych se měla pokusit eh, o to zopovědět tu poslední otázku, proč to nefunguje. Myslím, že jsme uprostřed eh, diskuse o tom, eh, jakou přenou hodnotu přináší tato síť jestli vůbec stojí za to mít eh, tuto síť. Podle mně by bylo dobře, aby členské státy tuto diskusi vedly také, aby si uvědomili, jestli to vůbec má nějaký užitek a jakým způsobem by se to mělo dělat. Eh, Nikde není napsáno, že to tentokrát fungovat bude, ale já si myslím, že samo o sobě je to užitečné, protože členské státy jsou aktivnější při diskusi o této síti a my jsme optimisty, myslíme si, že by ten, tato diskuse mohla mít pozitivní dopad. A teď mi dovolte ještě, jak se ptala nebo vyjádřila k té otázce o utajování činnosti této sítě. Musím se přiznat, že si nejsem jistá, jestli chápu vaši otázku. Vůbec to není utajovaná síť, to eh, síť, která zestává ze zástupců, sestává ze zástupců členských států a nic tajného na tom není. Určitě můžete komunikovat se členy té sítě, můžete se na ně obrátit, eh, vyžádat si nějakou prezentaci o činnosti. Možná, že to jsou věci, které by určitě šly zlepšit, tedy komunikace o tom, co ta síť vlastně dělá. Já nicméně doufám, že celý tento proces oživování eh, této sítě k něčemu povede. Aspoň by měl zlepšit transparentnost o její činnosti. A nyní dám slovo Evropské komisi. Děkuji, pane předsedo. Já se zaměřím na otázky zpravodaje které se týkají financování. My jsme vyčlenili v posledních dvou letech 180 tisíc euro na fingování sítě a především na organizaci eh, té konference o best practices, eh, o nejlepších zkušenostech a eh, na prevenci trestné činnosti, takže šlo o to, aby ta sítě tímto se zviditelnila. Pokud jde o rozpočtovou rezervu na 2010. Jak jsem řekla, my jsme alokovali v našem eh, programu 900 tisíc euro. Ten roční program ještě ale čeká na schválení. Mělo by to být 9. října. Jak jsem řekla, my jsme alokovali eh, tuto částku mm, v kapitole veřejné zakázky. Já nebudu zde rozebírat detaily, ale důsledky tohoto způsobu financování by měly být v tom, že činnost sítě bude financována zcela z komunitárních prostředků, což eh, nebude vyžadovat spolufinancování členských států a také to bude i v souladu s komunitarizací naší politiky, až vstoupí v účinnost Lisabonská smlouva a komise bude formálně mít na starosti sekretariát, ale plánujeme, že zadáme externě tuto funkci, abychom posílili sekretariát sítě. Zatím my jsme tam měli pouze jednu osobu na částečný úvoz, úvazek v komisi, která se tím zabývala a teď plánujeme, dejme tomu tak, tři až čtyři pracovníky. Stávající eh, norma mm, i stanoví financování sítě v praxi. To znamená, že členské státy budou muset nalézt způsob, jak spolufinancovat či, činnost sítě, protože ten grant nikdy, grant společenství nikdy nemůže pokrýt 100% nákladů a vždycky mm, mm, tedy zde eh, bude eh, vztah eh, mezi sekretariátem sítí a komisí podle, našich, podle našeho jednacího řádu a my budeme mít místo pozorovatele ve výkonném výboru a to znamená, že komise ale nebude schopna se účastnit eh, o, eh, se, v, disku, o, v diskuzích, na diskuzích o financování sítě, o organizační struktuře, abychom se vyhnuli eh, konfliktu zájmu, ale také budeme se ale za, naopak zapojovat do eh, diskuzí o obsahu činnosti, především o tématu prevence trestné činnosti. Děkuji. Uh, Já nevím, Eh, stále Pravodajka, bych chtěla se k tomu vrátit. Ano, velice stručně, eh, protože já jsem čekala specifičtější odpovědi. Pro mě není problém s viditelností nebo s, viditelně, eh, s viditelněním sítě, ale otázka efektivity. Tři, čtyři osoby, no to je dobré. Ty by mohly tedy to monitorovat, ale já si myslím, že pokud jde o prevenci na evropské úrovni, tak to je málo, to není akceptovatelné. I ze zkušenosti, které mám z vlastní země, tak taková struktura by obecně měla spíše stimulovat participaci členských států prostřednictvím jejich národních struktur a potom veškeré údaje, data, která by mohla eh, vyplynout z různých vyšetřování, řízení a tak dále, by se měly předávat do sítě komise a komisi a parlamentu a radě, takže mm, e, nevím, čtyři osoby třeba by snad stačily na ten monitoring, ale je zde riziko, že ta síť potom bude úplně neefektivní. A já opakuji zde, mm, mm, zdůraznuju pořád, že je e, nutné zde především zajistit prevenci organizovaného zločinu a ten, když se má týkat všech 27 zemí, no tak to, co tady zde se navrhuje nedostačující, mít sekretariát, který má jednu osobu, nebo mohla by, protože teď tam máme osob, jednu osobu na poloviční úvazek, takže Teď, když se zde navrhuje ten režim mm, tři čtyři osob, čtyř osob, tak si kladu otázku. Já nemám problém se zviditelněním sítě, ale jak skutečně, aby ta síť byla reálně funkční, eh, protože zde je internet. Ano, to vím, to znám ty stránky, ale já nevím, mm, proč třeba nikdy ta síť nepředávala výstupy své činnosti parlamentu. To nechápu. Děkuji. A já se těším na diskuzi a na, eh, já jsem sám stínovým zpravodajem a já myslím, že parlament eh, musí být přesvědčen o efektivnosti této aktivity a těšíme se na další diskuze s komisí a s radou. Pokud nikdo nemá již zájem o slovo, ano, termín, termín. Žádný termín ještě nemáme. Dobře, takže můžeme skončit s tímto bodem teď a protože další bod na programu tedy úprava základních platů a příspěvků pro zaměstnance Europolu, to jsme odložili, tak můžeme přejít k bodu různé a já si myslím, že nic není do různého a e, takže můžeme tím uzavřít schůzi. Děkuji.